Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vás eh, tímto vítám a zahajuji eh, zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Všichni jsme, vše, jste obdrželi návrh pořadu jednání. Máte k němu připomínky? Vypadá, že tomu tak není, proto považujeme Návrh pořadu jednání byl přijatý. A dostávám se tím ke sdělení předsedy. Můžete hovořit následujícími jazyky bulharsky, česky, dánsky, německy, řecky, anglicky, španělsky, finsky, francouzsky, maďarsky, italsky, eh, litevsky, nizozemsky, polsky, rumunsky a švédsky. Doufám, že to bude stačit. budete lepší hovořit jiným jazykem, tak vám přeji hodně štěstí. Ale musíte uh, si být vědomi toho, že všechno se bude přenášet po internetu a bude k dispozici tedy veřejně. Rád bych uh, zde uh, ze sekretariátu přivítal paní Olivieru, um, pana Olivera Moru, tak on už tady ani není, někde tvrdě pracuje. To vypadá. Dostáváme se tedy k bodu 3, k hlavnímu tématu dnešního odpoledne, ke slyšení na téma absolutorium udělené decentralizovaným agenturám řízení a operativní účinnost. Máme tady před sebou celou řadu hostí. Máme a eh, také zástupce parlamentu a já bych nyní rád předal slovo zpravodaj který nám eh, téma uvede. Děkuji, pane předsedo, říká pan zpravodaj. Eh, vážený pane místo předsedo komise, eh, vážení kolegové, vážení hosté, rád bych vás přivítal všechny na tomto slyšení, které řeší velice zajímavé téma decentralizovaných agentur a jejich absolutoria. A rád bych přivítal hosty, kteří se budou účastnit na našeho uh, slyšení, které je rozdělené do čtyřech hlavních témat. Jak asi víte, poslední dva eh, roky aktivně řeším otázku uh, evropských agentur. Eh, já jsem byl mluvčím SAD pro eh, absolutorium agentur v roce 2008 a potom zpravodajem pro 24 eh, decentralizovaných agentur a 9 společných podniků za rok 2009. To byla zajímavá a poučná zkušenost. Za ty dva roky jsem měl možnost setkat se s prakticky se všemi řediteli agentur a navštívil jsem několik agentur, abych ověřil eh, tu práci, která se eh, provádí v terénu. Ta zkušenost a úzká spolupráce s nimi posílala mé přesvědčení, že evropské agentury eh, jsou přidanou hodnotou eh, v, eh, pro Evropskou unii a, a pomáhají posílení evropské eh, identity ve členských státech prostřednictvím své přítomnosti. Během měsíců monitorovací práce, během procedury absolutoria v Evropském parlamentu jsme se zapojovali konstruktivně do debaty tedy s agenturami a mm, s komisí. Ta dlouhá práce eh, vedla ke zvýšené transparentnosti a k eh, přísnější eh, vedoucí kázni. Například SIPOR. Za vedení nového ředitele se SIPORu podařilo, nebo CEPOLu podařilo vyřešit eh, celou řadu nesrovnalostí z posledních let. Nicméně nikdo nemůže popírat, že velká část zlepšení ve vedení CEPOLu eh, je eh, v důsledku vedení a tlaku našeho výboru na vyřešení a napravení těch odhalených nesrovnalostí. Rád bych také dodal, že doufám, že absolutorium v agentur na rok 2010 eh, ukáže, eh, že eh, snaha přináší ovoce a ty zprávy budou lepší než v předchozím roce. Je pravda, že řízení a operativní účinnost jsou na pořadu jednání našeho výboru už delší dobu a vždycky byly, eh, měly důležité místo v eh, zprávách o absolutoriu pro několik agentur. V několika posledních eh, letech ten počet agentur, kterým parlament udělí absolutorium stále roste a jejich řízení je středovodem několika debat a také studií. Výbor pro rozpočtovou kontrolu také v předchozích letech vytvořil eh, eh, si takový zvyk vytvářet zprávy z vlastní iniciativy které se zabývají postupy, s těmi nejlepšími osvědčenými postupy decentralizovaných agentur v souvislosti s udělením absolutoria. V každé zprávě o absolutoriu jednotlivé agentury a v těch zprávách s vlastní iniciativy jsem se pokusil nalézt ty správné příklady, správné praxe a stejně tak ty nedostatky, které byly odhaleny a potrhnout náměty na budoucí zlepšení. Příslušné vydaté zprávy se zabývaly pozitivním i negativním aspekty finančního řízení lidských zdrojů, interních kontrolních systémů a celkového řízení a zprávy agentur. Um, náš výbor uh, měl tedy přinést náměty ke zlepšení uh, řízení uh, decentralizovaných agentur například eh, prostřednictvím meziinstitucionální eh, eh, skupiny soudního, účetního dvora a parlamentu. Já se těším na výsledky této meziinstitucionální skupiny a také na prezentace tří jednotlivých členů, kteří zastupují tři jednotlivé instituce a jsou zde dnes s námi odpoledne. S velkým očekáváním se dívám k výsledkům dnešního hm, zasedání a také e, mě budou zajímat ty aktuální problémy agentur. E, účetní dvůr v současné době také komplexně analyzuje agentury a to, jak přistupují k zvládání e, situace v případě potenciálního střetu zájmu. Jsem si jist, že Všichni se těšíme na eh, zprávu agentů našemu výboru. Také se eh, těším na eh, srovnání nákladů v agentur, které v současné době účetní dvůr připravuje. Rád bych zdůraznil, jak ta úloha je, je právě úloha účetního dvora. Jeho zprávy vždycky byly neocenitelným nástrojem v našich monitorovacích snahách. Rád bych závěrem zdůraznil, že výbor pro rozpočtovou kontrolu by se měl eh, zapojit ještě do užší spolupráce s agenturami. My jsme tady proto, abychom jim pomáhali, abychom jim eh, radili a tak, abychom eh, společně zlepšili jejich celkový, celkové výkony. Teď už zcela ukončím své úvodní vystoupení. A pane předsedo, nyní eh, myslím, že by bylo vhodné dát slovo řečníkům. Děkuji vám mnohokrát. Po eh, tomto obecném úvodu eh, přistupme k první várce dnešní odpoledne a v ní vystoupí člen účetního dvora pan Oši a nejen sen. Eh, jejíž funkci jsem tady neznal, eh, ale každopádně vás tady vítám a také místo předsedu eh, komise. A samozřejmě v neposlední řadě také přivítám zástupce rady, který pravděpodobně bude mít nejzajímavější vystoupení, protože s nás velice zajímá vystoupení rady. Ale nejdříve dám slovo panu O'Sheilly. Mr. Chairman. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A jenom připomínám, že máte zhruba 20 minut prostor. Děkuji. Pane předsedo, je mi velkou ctí zde dnes být mezi vámi a vašimi kolegy a hovořit zde o eh, tak důležitém tématu, jako je efektivita a provoz našich agentur. Eh, jsme uprostřed finanční krize, která zdá se neodchází. Je myslím důležité, aby občané Evropy věděli, že existuje určitá míra mezi institucionálních závazků, pro diskusy o věcech typu, co za své peníze dostáváme v oblasti veřejné zprávy v Evropě. Pokud e, jde o čísla, máme celkově zhruba 40 agentur, včetně agentur výkonných, které mají brat zhruba 1,7 miliardy eura, zaměstnávají e, zhruba 8 tisíc lidí. Je to malá položka na celkovém rozpočtu Evropské unie, ale je to poměrně zásadní položka na e, rozpočtu administrativním v Evropě. Já jsem portfolio agentur převzal minulý rok a vzhledem k tomu, že pocházím ze soukromé sféry, ptal jsem se sám sebe, zda bych své peníze utrátil, utratil také tímto způsobem, nebo zda existuje nějaký impuls, který mohu mezi institucionální pracovní skupině dát, který by pomohl agenturám pracovat efektivně i z hlediska daňových poplatníků. Jak řekl pan Stavrakakis, toto zahrnovalo i návštěvu téměř všech agentur, takže jsem vlastně každý týden byl někde jinde. Úroveň spolupráce s komisařem Ševkovičem byla velice dobrá a s jeho kolegy v rámci meziinstitucionální pracovní skupiny. A e, spolupráce byla rovněž výborná s delegací Evropského parlamentu do této pracovní skupiny. V rámci soudního eh, účetního dvora jsme zahájili dvě studie, jednak eh, o benchmarkingu a jednak o střetu zájmu. Obě tyto studie probíhají. Zpráva eh, bench, o benchmarkingu nyní probíhá 17. kolem návrhů, přičemž spolupráce ze strany komisařů a z poslanců tohoto parlamentu a hlav všech 22 agentur byla výborná. Jedná se o jedinečnou příležitost, která se často neobjevuje. Je to příležitost pro to, aby členové tohoto výbory vyjádřili své názory a aby vzhledem k nezávislosti obou našich institucí mohlo dojít k tomu, že se zohlední názory poslanců Evropského parlamentu vzhledem k naší práci. Chtěl bych s vaším dovolením, pane předsedo, se zaměřit na tři věci. Jednak řízení agentur, jednak provoz agentur a jednak rozpočty agentur. Pokud jde o řízení agentur, bylo řečeno eh, v kodexech řízení eh, mezinárodních agentur, je, že eh, správní rada agentur by neměla být tak velká, aby nebyla akceschopná. Ovšem v některých agenturách, jak se ukázalo, mají v takovýchto výborech až 90 osob. Průměrný počet je 47 osob. Tyto instituce se setkávají průměrně pouze třikrát ročně. Agentury jsou autonomní. To je způsob jejich práce a způsob jejich vytvoření. Nicméně já jsem přesvědčen o tom, že ve veřejném sektoru eh, musí s autonomí přicházet i efektivní řízení. Vím, pane předsedo, že komise vytvořila návrhy, které diskutujeme, týkající se nového modelu řízení agentur eh, na dvou úrovních, kdy velké správní těleso a angažovanost členských států stále existuje, ale zavádí se ještě druhá úroveň výkonného řízení, která má pomáhat e, ředitelům agentur a má poskytovat podle mého názoru lepší rámec pro řízení agentur. Pokud jde o provoz agentur, pane předsedo, v účetním dvoře jsme se ptali kolik pracovníků eh, v agenturách pracuje pouze administrativně a ne s pracovními pracovními otázkami. Je to otázka velice složitá, protože ta demarkační linie mezi administrativou na straně jedné a provozem na straně druhé je velice těžko viditelná, velice těžko se zkoumá. Sečetli jsme celkový počet pracovníků zabývajících se čistě administrativou. Jsou to věci jako lidské zdroje, finance a tak podobně. Celkově průměrně vidíme, že 22% eh, zaměstnanců agentur se zabývají pouze administrativou. Maximum je 36% v některých agenturách a minimum je 12% eh, v těch agenturách větších. Nicméně to nám nedává úplně celkový přehled, protože je, jak říkám, nemožné, kdo je a kdo není administrátor v agenturách. E, nelze přesně nakreslit čáru mezi oběma profesemi, nicméně ta čísla, která jsem zmínil, jsou taková, která zhruba celou situaci popisují. Bylo by opomenutím, kdybych se neptal, proč. A kdybych zároveň na tuto otázku se nesnažil odpovědět. Byrokracie je samozřejmě jeden důvod. E, určitá část této byrokracie e, je e, výsledkem vlastní aktivity. Já mám na stole papír od jedné klientské agentury, kde se píše, že administrativní procedury Eh, obsažené v objednání šesti šálků kávy na malé zasedání eh, v, agentuři, v agentuře, objednání šesti šálků kávy a tří obědů, zahrnuje sedm listů papíru a dotýká se dvanácti různých osob, které ty papíry musí podepsat. Pane předsedo, ty více náklady které se objevují u postupu, jako je tento, a u ostatních postupů vnímáně, vnímáme jenom těžko. Myslím si, že máme velký prostor pro přeskoumání eh, vnitřních procesů, podobně jako v soukromých firmách, tak, abychom mohli osekat nepotřebnou byrokracii, protože faktem je, že je to byrokracie velice nákladná, zejména pro daňové poplatníky v době krize. Samozřejmě ne všechno schází z vlastních komplikovaných procedur. Agentury jsou většinou malá, malé instituce. 15 agentur má eh, méně než 50 zaměstnanců. Polovina všech agentur má rozpočet menší než 20 milionů euro. I přesto musí spouštět výběrová řízení pro nábor personálu a pro nákup, eh, nákup eh, vybavení, které jsou vhod, což jsou procesy vhodnější pro velké evropské instituce. Já si myslím, že je zde velký prostor pro zjednodušování a bude pro něj dobrá příležitost při budoucí práci tohoto výboru, kdy se budeme zabývat zjednodušováním v kontextu zavádění eh, nového rámcového finančního nařízení pro agentury, které obvykle následuje Eh, zavedení globálního finančního nařízení pro Evropskou unii. Pan Carlos Montalvo, který bude mluvit za chvilku, vám předloží eh, další důkazy administrativních zátěží v agenturách v důsledku nařízení a pravidel, která v současnosti platí. Já vím, že existuje mnoho dobré vůle pro regularizaci eh, takovéto situace mezi všemi aktéry zapojenými do celého toho rámce agentur v institucích. Na závěr, pane předsedo, s vaším dovolením bych rád eh, pohovořil o rozpočtech agentur. Tradiční měření výkonu agentur ve veřejném sektoru je poměrně jednoduché. Otázka je, kolik z vašeho rozpočtu zkrátka utratíte. A pokud je to vysoké číslo, tak je to dobře a pokud se neutrácelo tolik, kolik rozpočet představoval, následovala kritika. To je příklad toho, kdy otec dá 500 euro synovi, aby si koupil kolo, syn jde do obchodu, přijde opět za otcem a má sebou kolo a ještě mu vrací 100 euro. Obyčejně v soukromém sektoru bychom synovi pogratulovali, že si dokázal vyjednat slevu na to zakoupené kolo, ale ve veřejném sektoru je to tak, že takovýto synek eh, by byl ještě skritizován za to, že otci stovku vrací, protože ten by mu řekl, jak si to představuješ, vracet mi stovku, dal jsem ti peníze a ty si je měl utratit. Já jsem přesvědčen, pane předsedo, že potřebujeme lepší indikátory, než je toto. E, účetní dvůr se zatím zabývá 11 různými indikátory v souvisejícími se zprávou rozpočtu. Potřebujeme samozřejmě také výkonové indikátory, tak abychom mohli správně vyhodnocovat práci agentury e, z nestraného hlediska, z nestrané perspektivy. E, souvislosti s rozpočty se objevuje i něco radikálnějšího, čeho můžeme dosáhnout. Je to něco, co dělá momentálně mnoho zemí v této době krize. Rozpočty pro agentury a rozpočty pro, pro mnoho dalších institucí se často stanovují loňský rozpočet plus určité procento. Ten loňský rozpočet je založen na tom předchozím rozpočtu plus nějaké procento a za mnoho let v rámci tohoto procesu dochází k určitému oddělení potřeb agentury a množství finančních prostředků, které na tyto potřeby dostává. Já si myslím, že musíme nutně zahájit proces, který eh, zavede, znovu zavede náležité rozpočty, které splní potřeby mandátu agentury. Tento proces, pane předsedo, se nazývá Zero-Based Budgeting. Je to proces, který není potřeba provádět každoročně. Musí být udělán jednou a pořádně, tak, aby přesně určil potřeby agentury. A konec konců nyní v době finanční krize musíme začít odhalovat možnosti skutečných úspor, které nebudou mít vliv na výkonnost agentury a na potřeby eh, jejich angažovaných dalších stran. Za poslední rok, eh, pane předsedo, jsem se dozvěděl hodně nového o agenturách. Jsem přesvědčen, že jsou to potřebné instituce, že jejich mandáty jsou silné a že tyto agentury mohou mezina, eh, nezávisle a spolehlivě nalézt své místo i ve veřejném sektoru. Jsem přesvědčen, že obecně řečeno odvádějí dobrou práci a jsou součástí, jsou důležitou součástí evropské struktury. Jsem přesvědčen, že spoluprací se můžeme ještě více zaměřit na to, co dostáváme za své peníze a na to, abychom to dostávali co nejjednodušeji. Pane předsedo, znovu opakuji, byla velká čest před vámi dnes promluvit. Těším se na jakékoliv dotazy vaše a dotazy vašich kolegů. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme mnohokrát, říká pan předseda. Při nejmenším jste vzbudil můj zájem. Eh, chci se zeptat, kdy budou vydány ty zprávy, o kterých jste hovořil. Eh, pane předsedo, nemohu být úplně přesný, ale pokud vím, eh, já tedy odcházím z účetního dvora v únoru a chci, aby zhruba v tu dobu byly obě tyto zprávy vydány, ale, nebo alespoň, aby veškerá interní práce byla už hotova. Eh, téma střetu zájmu, to už je hotové, nyní připravujeme předběžné sdělení a pokud jde o benchmarking, jak říkám, máme 17. návrh a nyní musíme projít smírčím řízením, než to celé finalizujeme. Ale očekáváme že nejpozději v druhém čtvrtletí příštího roku bude vše hotovo. Bude to součástí procesu dělení absolutoria za rok 2011. Dobrá, děkuji, říká pan předseda. Nyní bych rád dal slovo Anne E. Jensenové, předsedkyni delegace Evropského parlamentu v institucionální pracovní skupině zabývající se decentralizovanými agenturami a stále zpravodajce pro rozpočet pro agentury. Máte slovo zhruba na 10 minut. Well, I'm really replacing... Děkuji, Jane. Já jsem tady dneska místo Uty Hauk, která je šéfkou eh, té zmíněné interinstitucionální skupiny, ale nyní pobývá v Togu. Já jsem jednou z pěti členů kteří byli jmenováni různými politickými frakcemi. Mě tedy eh, najmenovali liberálové do této eh, skupiny. Zřízené z iniciativy komise, když měla pocit, že mezi institucionální dohoda již máme, o agenturách by měla být revidována a je třeba si probrat některé otázky. My jsme tak učinili na základě zprávy pořízené výborem AFKO, schválené na penáce, takzvané papastankosovy zprávy, která nasínila rámec pro naše debaty. Některé z projednávaných věcí už pan Ouší zmínil. Nicméně my jsme začali eh, ještě o trochu dříve, než začal on, a sice u zřízení agentur. Jeden eh, z důvod, proč máme meziinstitucionální dohodu o agenturách, je, že parlament se v určité fázi domníval, že č, i když, nebo že se vytváří čím dál tím více agentur, ale nemáme o nich přehled a neposuzujeme jejich eh, efektivnost. Takže je třeba se podívat na to, eh, kolik to všechno stojí, eh, kolik peníz měst na to dává komise a tak dále. Takže tohle jsme začali probírat a velice zajímavě jsme se pobavili například ohledně eh, výběru sídla. Parlament měl ten pocit, že agentury, že, že bychom se nad tím mohli ještě zamyslet. Viděli jsme, že se vybírá kolikrát sídlo, které není příliš prospěšné tu agenturu samotnou. Můžete si říct, proč ty agentury nedat do nějakého místa, které má tradici s tím eh, související, například eh, železniční agentura ve Francii v Belanchien, eh, v městě, kde se dlouhá léta vyrábějí vlaky. A pořád je tam nějaký související průmysl. A když člověk eh, tedy není, není šéf s kamarádem, tak bude moci si najít práci někde jinde v oboru. No, můžete také eh, říci, že taková agentura potřebuje napojení na dopravní infrastrukturu, eh, na mezinárodní letiště, měla by tam být nějaká evropská škola a tak dále. Takže jsme se pobavili o těchto věcech. Tak abychom se tak trochu pustili do toho způsobu, jak tomu přistupuje rada. A kde je určitá tendence, že jakmile nějaká země získá nějakou agenturu a řekne se, v jakém městě to eh, bude, tak už se na to úplně zapomene. A ředitel eh, v agentury má potom eh, velké problémy vyřešit nastalé problémy. Ovšem, my jsme také řešili další problémy ještě. Pracovní skupina tedy eh, sestávala z technické podskupiny, která eh, složené ze, zástupců, třech, ze zástupců třech institucí a ta se zaměřovala na celou řadu oblastí. Eh, zaměřili jsme se na to, na čem se shodneme a na to, co bychom tedy chtěli zlepšit do budoucna. A teď už máme prakticky kompletní zprávu, která popisuje situaci agentur a přichází s doporučením. Neschodneme se úplně eh, ještě ohledně podoby té závěrečné zprávy, to si ještě musíme probrat, ale existuje takové přání eh, k tomu eh, dát nějaké memorandum o porozumění nebo novou meziinstitucionální dohodu na základě téhle rozsáhlé zprávy, která velice dobře situaci popisuje. Potom tedy uvidíme, jestli se nám podaří eh, to dodělat do konce roku, to nevím. Nicméně konci se blížíme. Také jsme se bavili o otázce řízení a o tom, jak se nějak obecně postavit k řízení. Je samozřejmě problém těch třístranných agentur, kde sociální partneři, eh, tady se to účastní, potom je tam najednou 90 eh, lidí v eh, nějaké té správní radě. Čili tohle je otázka, jak to vyřešit. Potom je tam otázka řízení, tedy vedení a financování. Otázkou je samozřejmě také, jestli by se nemělo udělat nějaký eh, systém v rámci komise nebo nezávisle, eh, v němž by ty agentury spolupracovaly v otázkách vedení. Protože agentury jsou malé a musí eh, mít personální řády. A finanční nařízení musí dodržovat. Navštívila jsem různé agentury a, a sebrala jsem a, rů, různé příklady problémů, do kterých se oni dostávají a ty mohou být velmi a, e, prapodivné. Agentury mají e, za cíl nezávisle rozhodovat e, nezávisle od politické úrovně. Například eh, agentura o, eh, tedy potravinovou bezpečnost, která byla vytvořena v důsledku nebo v zápětí po potravinové eh, krizi tedy po krizi z BSE a tam měla tedy vytvořit nějakou metodiku o tom, jak něco, jak zajistit potravinovou bezpečnost a politickou odpovědnost. Nicméně je celá řada věcí, které my můžeme udělat v parlamentu a, a které můžeme dělat v řadě. Jeden ze způsobů, jak tedy zajistit odpovědnost, je um, proces udělování absolutoria. Myslím si, že je to hlavní nástroj, který v současné době máme pro kontrolu agentur. Ale samozřejmě jsou tady také specializované výbory, které by měli se podívat agenturám pod pokličku. Například výbor pro životní prostředí a jiné výbory jsou v tomto ohledu velice aktivní. My eh, si nemůžeme předvolávat, jako ve Spojených státech, tady v Evropě, eh, ty ředitele těch agentur, ale jsem si jistá, že pokud požádáme ředitele agentury, aby přišel a vysvětlil svoji činnost, tak tak učiní. Takže politická odpovědnost je také věc velmi důležitá. Ve zprávě také hovoříme o, o věcech, které jsou zajímavé pro váš výbor. Například pokud je o požadavky eh, o podávání, na požadávání zpráv, pokud je o eh, zaměstnance, tak paní eh, kresle, kterou jistě znáte, eh, trvala na tom, že potřebujeme vědět o smluvních zaměstnancích, protože se používají často. A musíme také eh, řešit otázku absolutorie jako takového. Ty agentury eh, některé nejsou s, jenom v rozpočtu EU. Jedná se o veřejné orgány, jako v agentura v Onši, a jinde eh, jsou placené z poplatku. Čili eh, jak je kontrolovat? Asi chápete, že tahle zpráva a budoucí eh, to memorandum o porozumění se budou dotýkat řady otázek, které jsme, na které jsme u agentu narazili. A vím, že jak rada komise mě doplní teď k těm výsledkům. Nicméně myslím si, že ta debata celková byla velice užitečná a díky ní se dostaneme k nějakému společnému názoru eh, na to, jak řešit problém agentur. Děkuji vám. A teď dám slovo panu Hubertu Černíkovi, eh, zástupci eh, rady, jestli to správně vyslovuji. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a pane komisaři, Vážení kolegové, nejdříve bych rád poděkoval eh, panu předsedovi a eh, zpravodaji eh, výboru, výboru pro rozpočtovou kontrolu za pozvání na toto slyšení. Rada si velice váží příležitosti probrat zde společně tyto důležité otázky, které souvisejí s činností, úlohou a postavením agentur v institucionální krajině Evropské unie. Já jsem delegátem předsednictví do um, mezinárodní, uh, meziinstitucionální pracovní skupiny na technické úrovni a, uh, rád bych tedy prezentoval uh, práci, kterou uh, v meziinstitucionální pracovní skupina činí v téhle věci. Na základě vypídnutí z roku 2008 z května ze strany předsedy eh, komise a tedy byla vytvořena tato eh, skupina mezi parlamentem, radou a komisí a má se zabývat eh, otázkami, které vyplývají z zakládání a fungování evropských agentur. Radu v této skupině zastupuje úřadující eh, předsednictví a dvě nadcházející předsednictví. Eh, účelem účastí eh, rady na pracovní skupině je přispět k posouzení stávajících agenturů na základě mimo jiné kritérií, která rada stanovila 17. července 2008 a zvážit, jestli Evropský parlament a komise mají možnost eh, nějakým právě nezávadným eh, způsobem eh, ovlivňovat zejména v úlohu a postavení agentur v institucionální krajině EU, způsoby, jak jsou agentury vytvářeny a rozpouštěny, financování a řízení rozpočtu agentur, strukturu fungování a dohled nad agenturami. Na prvním eh, politickém jednání mezi sociální pracovní skupiny Evropský parlament, Rada a Komise se dohodli tedy na zahájení meziinstitucionálního dialogu o eh, regulačních agenturách s cílem posoudit stávající situaci a konkrétně eh, soustavnost, efektivitu, zodpovědnost a transparentnost těchto agentur a nalézt nějaké společné stanovisko eh, ohledně toho, jak zlepšit jejich práci. Tři uvedené instituce uznávají důležitou roli regulačních agentur při naplňování eh, politik EU a potřebu učinit z nich eh, v tomto ohledu efektivnější nástroj. Až do posud meziinstitucionální pracovní skupina měla šest zasedání na politické úrovni, ta proběhla v mezi březnem 2009 a říjnem 2011. Poslední jednání na politické úrovni proběhlo 20. října 2011 za polského předsednictví. Jednání na politické úrovni eh, obyčejně eh, předcházejí eh, jednání na technické úrovni. Takže a těch zatím proběhlo 8. To poslední proběhlo 6. října tohoto roku koordinace eh, přístupu eh, rady k otázce eh, agentur se činí v rámci pracovní skupiny pro všeobecné záležitosti. Práce mezi mm, institucionální pracovní skupiny se zaměří na 34 otázek, které jsou zachyceny v technické mm, dokumentaci a každá ta dokumentace také se zaměřuje v zásadě na stávající tedy stav, na kritickou analýzu eh, stávajících problémů, na možná řešení eh, pojmenovaných problémů a na možné eh, způsoby, jak řešit životoschopné, jak to životoschopně vyřešit. Ty technické dokumenty už jsou ve směs hotové Meziinstitucionální pracovní skupina se tedy dostává teď eh, ke konečné fázi své činnosti a všech těch 34 eh, složek nebo dokumentů, technických podkladů bylo přeskoumáno a eh, nejdříve tedy se skupina zabývala tím stavem, to znamená řízení, fungování, dohled na základě stávajících zkušeností a na základě řady zpráv a studií, které jsou k dispozici včetně v externího hodnocení. Ve druhém kroku mezinstitucionální pracovní skupina se e, zabývala také řešeními, které by e, těch stávajících problémů. Na politické úrovni jsme se zabývali zejména tvořením agentur, výběrem jejich sídla a úlohou hostitelské země, složením eh, a fungováním eh, správních rad, řídících rad, eh, důležitými úkoly pro ředitele, víceletými plány činnosti agentur a administrativní podporou, jak už zde také zaznělo. Od září 2011 meziinstitucionální pracovní skupina se zaměřila na zakládání rozpočtové otázky, lidské zdroje a, otázky auditu. a Toto také bylo eh, předmětem těch posledních podkladů, které přišly od komise. To se projednávalo i na tom šestém zasedání, šestého, na posledním zasedání 6. Eh, října a 20. října na tom politickém zasedání. Uh, Meziinstitucionální pracovní skupina na základě rozhodnutí z prvního zasedání musí eh, vyvodit určité závěry na konci své činnosti. Takže teď eh, všechny tři instituce eh, posuzují výsledky práce skupiny a očekává se zasedání na politické úrovni v prosinci 2011 a proto se to připravuje. Já bych připomněl několik prvků přístupu rady k hodnocení decentralizovaných agentur EU. Na čtvrtém zasedání na politické úrovni v březnu tohoto roku maďarské předsednictví jménem Rady eh, zdůraznilo některé eh, důležité eh, zásady, které byly potom vyjasněny na technické úrovni. Za prvé, návrhy, které se projednávají, nemají za účel týkat se agentur působících v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky na takzvaných eh, agentur v rámci druhého pilíře dříve. Za druhé, eh, není žádný plán eh, uplatňovat různé prvky společného právně nezávazného přístupu nastávající agentury automaticky. Za třetí, konkrétní legislativní návrhy budou potřeba na naplnění výsledků tohoto, eh, této celé eh, činnosti, a to s ohledem na specifika jednotlivých agentur. A, a je třeba se vyhnout za čtvrté jakémukoliv eh, jednotnému přístupu. Jak bylo zdůrazněno na těch politických jednáních, Rada uznává, jak důležitou úlohu mají agentury Evropské unie při naplňování politiky Evropské unie, jakož i potřebu že je třeba je v tomto ohledu zefektivnit. Rada vřele vítá dobrou spolupráci mezi třemi institucemi v rámci pracovní skupiny a doufám, že eh, její činnost bude ukončena co nejdříve, nebo završena co nejdříve. A rád bych eh, za polské předsednictví eh, ujistil, že my jsme odhodláni co nejvíce s tou prací pokročit, aby eh, byla dokončena až tedy do konce tohoto roku. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám mnohokrát. Nyní má slovo místo předseda komise, pan Ševčovič který nám přednese stanovisko za komisi. Máte slovo na 10 minut. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, i já bych na začátku rád poděkoval za pozvání na toto slyšení a chtěl bych poděkovat také panu Stavrakakisovi za eh, skvělou spolupráci. Musím rovněž vyjádřit díky všem předřečníkům, kteří mi významně usnadnili práci při představování názoru komise. Jak vidíte, úroveň konvergence je velmi vysoká, pokud jde o naše nahlížení na agentury, na jejich roli do budoucna a na způsob jejich zefektivnění do budoucna. Myslím si, že je velice jasné, když se podíváme na roli agentur, tak je na snadě, že tyto hrají velice důležitou roli. Jednak významným způsobem přispívají na provádění politik Evropské unie a tím pomáhají všem institucím, zejména komisi, soustředit se na základní politické funkce. Podporují také rozhodovací orgány v Unii tím, že schromažďují odborníky na, úrovni, na evropské a mezinárodní úrovni, což rovněž podporuje spolupráci mezi členskými státy a Evropskou unii v klíčových tématech. A poslední věc je viditelnost Unie v členských státech, které ty, ke které tyto agentury přispívají. Jak všichni víme, agentury jsou umístěny v různých členských státech. To řečeno, myslím si, že musíme rovněž zdůraznit ještě jednu věc, a to je fakt, že Evropské agentury jejich vytváření nebyly, nebylo vždy doprovázeno konkrétní vizí nebo vizí, pokud jde o jejich přesné místo v rámci řízení v Evropské unii. A zde opět e, souhlasíme v při našem hodnocení s panem Ouší, který celé toto téma studoval do velkých podrobností. Meziinstitucionální pracovní skupina, e, která byla vytvořena již v roce 2009, proto se snaží jak si podruhé přehodnotit zprávu a práci těchto agentur. My už jsme to zkoušeli v roce 2005, tehdy eh, se neobjevily žádné příliš úspěšné závěry a doufám, že tímto druhým pokusem dospějeme k něčemu, čemu bychom snad mohli, jak doufám, říkat společný přístup, všeobecné memorandum o porozumění. Samozřejmě budeme muset najít ještě konkrétní titulek, nadpis tohoto dokumentu, který bude obsahovat, což je velice důležité, principy zlepšení práce agentur do budoucna. Což doufám eh, zohlední stanovisko všech tří institucí, které hrají zásadní roli, pokud jde o zprávu agentur Evropský parlament, Rada a Komise. Myslím si, že v kontextu dnešní doby, doby úspor, doby hospodářské krize v Evropě, je tato činnost snad ještě důležitější než kdykoliv v minulosti. Protože od nás, od všech se očekávají úspory a podobné musíme očekávat i od agentur. Musíme očekávat zvýšení efektivity, musíme očekávat uh, zaměření na to, jak celkově zlepšit jejich fungování a účinnost práce. Vraťme se teď k interinstitucionální pracovní skupině. Po velice intenzivní práci, která znamenala mnoho aktivity od našich odborníků na technické úrovni a nepředstavitelné zapojení na úrovni politické, zde bych chtěl poděkovat všem kolegům z Evropského parlamentu, kteří se této skupiny účastnili a chci poděkovat také předsednictvím, předsednickým zemím, které se angažovaly v této věci, zejména polskému předsednictví, protože za polského předsednictví se věci pohnuly o značný kus dopředu správným směrem. Je to právě díky jejich práci, že se nám podařilo získat celkový přehled o stávající situaci a kritickou analýzu současné situace, kdy můžeme jasně identifikovat silné a slabé stránky systému agentur. Máme rovněž konkrétní návrhy na zlepšení fungování agentur. Jak už jsem řekl, tyto návrhy jsou často v souladu s doporučeními Evropského parlamentu nebo účetního dvora v kontextu procedury udělení absolutoria pro agentury a pokrývají širokou škálu témat eh, od řízení agentur přes eh, způsob jejich fungování až po dohled nad nimi. Rád bych vám dal několik konkrétních příkladů našich návrhů. Jednak, o tom už hovořila paní Jansen. Je jasné, že nové agentury by měly být vytvářeny pouze na základě objektivní studie dopadu, Eh, a studie toho, kde by byla ideální, eh, ideální pozice, ideální umístění takovéto agentury v Evropě. Eh, všechny nové agentury přitom musí obsahovat ve svých statutech ustanovení o možnosti revize. Co tím myslíme? Každých pět let bychom rádi přehodnotili mandát. Pokud mandát bude naplněn, musíme se ptát, potřebujeme tu agenturu na dalších pět let, potřebujeme měnit způsob jejich fungování. Já si myslím, že takovouto revizi fungování a existence agentur a jejich výkonnosti potřebujeme, protože tím zachováme vysokou úroveň efektivity práce těchto agentur, budeme je mít pod dohledem. Myslím si, že bychom se rovněž měli zaměřit na možnost slučování agentur v případech, kdy vidíme, že jejich úkoly se přesahují. Můžeme najít prostor pro možné synergie, zejména hovoříme-li o agenturách menších a v případech, kdybychom měli, byli názoru, že takovéto sloučení by vedlo k zvýšení efektivity do budoucna. Jak bylo řečeno, panem Ouší z účetního dvora jsme rovněž přesvědčeni, že dvouúrovňová struktura řízení by mohla být zavedena tak, aby se zefektivnil proces rozhodování v agenturách a tak, aby se podpořila efektivita v rámci jejich činnosti. Jsem přesvědčen, že se mnou budete souhlasit v tom, když máme 90 lidí ve správní radě, řízení vůbec není správné. Ani řízení této správní rady, natož pak té agentury. Proto si myslím, že potřebujeme takovouto dvouúrovňovou strukturu, pokud jde o správní výbor a výkonný výbor v agenturách, tak aby svou práci mohli provádět efektivně. V takovýchto případech je tento výkonný výbor je zapojen do každodenní činnosti a sledovacích činností v agentuře, pokud jde o manažerské aktivity, které je potřeba provádět na této úrovni. Další věc, o které hovoříme, která je zároveň faktorem, který často negativně ovlivňuje efektivitu práce agentur, je poměrně velká fluktuace zástupců a e, manažerů v agenturách. Toto musíme určitým způsobem omezit. Chápeme, že nějakou dobu trvá, než se noví členové správní rady zaučí v uvozovkách do práce agentury, ale zkrátka je potřeba to zlepšit. Rovněž je potřeba přehodnotit strategii pro vnější vztahy a strategii pro vnější činnost prováděnou agenturami. Často vidíme celou řadu individuálních iniciativ, které vedou k určitému rozkolu ve stanoviscích agentur. Tyto názory se poté vysílají jako signály našim partnerům zahraničí. Ehm, to může pocházet z rady, z komise nebo z agentur, ale chci podotknout, když budeme hovořit jedním hlasem směrem k našim vnějším partnerům, musíme začít sami u sebe, musí docházet k daleko větší spolupráci mezi agenturami, komisí, radou a Evropským parlamentem. Jak bylo řečeno panem Ouší, interinstitucionální pracovní skupina souhlasí s tím, že agentury potřebují zlepšit vnitřní plánování a předpoklady pro eh, rozpočty tak, aby se zabránilo vysokým mírám převedených finančních prostředků a nevyužitého rozpočtu. Rovněž závazky reportingu agentur musí být harmonizovány a zjednodušeny. Eh, v zásadě nám jde o to, aby každá agentura vypracovávala jednu výroční zprávu, sníží se tím administrativní zátěž. Dále, v rámci zlepšení výkonu agentur je potřeba, aby agentury začaly používat klíčové výkonnostní agentury. Je potřeba pracovat podle stejných víceletých pracovních programů a úzce je propojit s rozpočty výročními agentur. Agentury rovněž potřebují zlepšit aktivitový, eh, aktivitové rozpočtování, což používáme v komisi a víme, jak důležité to je pro výkonnost instituce. Je na čase, aby takto začaly pracovat i agentury. Dále na závěr chci říci, jakým způsobem se budeme ubírat v budoucnosti. Já jsem si velice pozorně vyslechl příspěvek paní Jensenové a pana kolegy eh, Černíka eh, z Rady. Faktem je, že 20. října jsme se rozhodli urychlit celý proces a snažit se ho ukončit tím, že vypracujeme společné memorandum o porozumění a společné principy ještě před koncem tohoto roku. Já si myslím, že toto je velice důležitý průlom a myslím si, že tento dokument bude velice důležitým referenčním materiálem pro kohokoliv, kdo by hodnotil stávající činnost agentur, případně eh, by byl velice důležitý při referenci při vytváření agentur nových. Jsem přesvědčen, že na technické úrovni zde lze ještě eh, provést mnoho práce 1. prosince a můžeme nalézt nejvhodnější způsob, jakým způsobem přijmout tyto závěry, tyto principy na úrovni meziinstitucionální pracovní skupiny. Faktem je, že toto je téma, kterému již bylo věnováno mnoho práce, jde nám o společný přístup k celému tomuto tématu a je to příležitost, kterou musíme využít a vypracovat něco konkrétního do budoucna. Na závěr, pane předsedo, bych rád zopakoval, že mnohokrát děkuji všem kolegům z institucionální pracovní skupiny, z parlamentu, z rady, z komise a Děkuji také panu Olší z účetního dvora za výbornou spolupráci. Děkuji vám za slovo. Děkujeme vám, říká pan předseda. Nyní máme zhruba 30 minut na otázky a odpovědi. Chce nejprve vystoupit pan zpravodaj, pokud jde o záměry institucí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Srdečně vám děkuji. Srdečně děkuji všem kolegům a řečníkům, kteří se ujali slova. A ještě jednou bych chtěl konstatovat, že všichni musíme uznat, že úloha decentralizovaných agentů je nesmírně důležitá a každý z nás určitě ví, do jaké míry bychom mohli přispět k tomu, aby provozní efektivita těchto agentur byla ještě posílena. Musím říci, že jsem velice rád, že všichni kolegové uznali, že decentralizované agentury sehrávají velmi důležitou úlohu. Nyní jde o to, jakým způsobem se mohou zmocnit tyto agentury eh, svých úkolů z hlediska politického zaměření. Děkuji mnohokrát. Mr. Geyer, please. Děkuji mnohokrát, pan Kajer. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že máme toto slyšení dnes odpoledne. Je vhodné vždy předložit určitá fakta do diskuze. No, to je určitý reflex, že vždy bazírujeme na faktech. Pokud pracujeme v tomto výboru nebo ve výboru pro rozpočet ohledně toho, kde můžeme uspořit, tak samozřejmě se vždy objeví odpověď, že v agenturách. A ovšem pak je nutné říci, v jakých agenturách, jaké dopady to má mít, v jakých místech, jaký profil má toto mít. Ale agentury v minulosti, jak bych to řekl, byly vždycky tou platnou odpovědí na otázku, kde je možné učinit úspory. Já jsem rád, že tady zazněly určitá fakta v této diskuzi a že tato diskuze může poněkud pokročit a posunout se tedy dále, než jsem očekával. Já se domnívám, že mm, Několikrát jsem se odvolával na zprávu v našem výboru ohledně zprávy mm, účetního dvora. Myslím si, že pokud jsem to dobře pochopil, tak pan Oši ve svém eh, vystoupení hovořil o 17. verzi této zprávy. To samozřejmě je jaksi téma k zamyšlení. A chtěl bych se tady zeptat pana Oše, kde je eh, ta komplikovanost tohoto eh, této zprávy, proč je to 17. verze této zprávy. Další otázka. Není specificky zaměřená na nějakého řečníka, ale paní Jensenová zde hovořila, také zástupce komise, pan místopředseda Ševčovič. Hovořili o tom jak hodnotí eh, práci této interinstitucionální skupiny. Já si myslím, že tam se centralizuje velká řada dokumentů, kterými bychom se měli velice naléhavě zabývat. Já jsem ale neúplně mm, pochopil, zda také otázka místa a kritiky umístění těchto agentur sehrává také určitou roli. Mě trošku rozlobilo, že to byla právě britská vláda, která z hlediska té medicínské agentury donutila vlastně EU, aby se to sídlo skutečně nacházelo v tom nejdražším městě eh, Evropské unie, tedy City of London. A je to zvláštní, že právě tato vláda při každé příležitosti poukazuje na to, že je nutné činit úspory v evropském rozpočtu. Takže kdo rozhoduje o umístění agentur a podle jakých kritérií? Jak to vypadá z hlediska efektivity výběru těchto míst? A nebylo by smysluplné zde vytvořit určitá kritéria z hlediska dostupnosti, to samozřejmě sehrává určitou roli, ale v konečném efektu možná tady určitou roli hraje také cena nemovitosti. Bylo by dobré zjistit, do jaké šíře se zabýváte těmito otázkami. Děkuji. Paní Češková, prosím. Já také děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se na, ty, eh, na tuto problematiku chtěla podívat eh, trochu z jiné strany. A to přímo ze strany daňových poplatníků, respektive ze strany mě i jako, jako bývalé komunální političky. A eh, z toho důvodu, že jakýkoliv přesun kompetencí, který v minulosti probíhal, a to mezi Evropskou komisí, a jednotlivýma eh, agenturama nebo následně v rámci jednotlivých agentur bylo pouze velké stížení práce pro všechny, kteří se jako cíloví příjemci, ať už to jsou města či neziskové organizace, eh, jakýmkoliv způsobem dostávají ke strukturálním fondům Evropské unie. Bylo to vždycky velké stížení. Jakýkoliv přesun, jakákoliv změna a stačí i pouze to, že ta propagace toho původního záměru probíhala na webových stránkách Evropské komise a následně byla přesunuta na webové stránky té a té agentury. Ta agentura následně už ty kompetence ztratila a zase to bylo přesunuto pod jinou agenturu. Já se na to chci podívat pouze z tady toho hlediska. A myslím si, že to je to nejhorší, co můžeme cílovým příjemcům, což jsou samozřejmě jednak daňoví poplatníci a jednak evropští občané, tak to je to nejhorší, co jsme jim mohli, mohli kdy přinést. A z tohoto pohledu já se pořád musím dívat na množství našich agentur. Byť jsem tady zde první volební období, nebyla jsem u jejich zrodu, tudíž jsem neměla možnost hlasovat pro agentury pro vznik nebo být proti nim, ale dívám se na to z tohoto pohledu, který já jsem zažila běžně v komunální politice z České republiky, tedy o České republice hovořím, a tam se ptám, zda bude nějaký pozitivní vývoj. To znamená, dle mého názoru, zase otázka, zda budou jednotlivé agentury fungovat dále, nebo zda půjde zase nebo o přesun kompetencí ke slučování a podobně. Mým názorem je to, že by se měly jednotlivé agentury zamyslet nad tím, respektive my bychom se měli zamyslet nad tím, zda jsou opostatněné a následně zda by nemohly být nějakým způsobem sloučené ale každopádně by to mělo být podáno tak, aby všichni, kteří chtějí žádat o jakýkoliv eh, příspěvek z Evropské unie, měli jasno v tomto problému a děkuji, děkuji panu komisaři, protože vidím, že se na mě usmívá, ještě si to pečlivě zapisuje, takže za to velmi děkuji. A zároveň se tedy budu muset omluvit, protože vaši odpověď eh, si zřejmě vyslechnu již na jiném výboru, protože v tomto parlamentu stále platí, že eh, několik výborů zasedá dohromady. Já se budu muset přesunout. Takže děkuji, pane komisaři, dopředu. Thank you, and then i give the floor to Mrs. Děkuji a teď dám slovo paní Makovej. Uh, thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem hovořila několikrát na výboru, na plenárním zasedání o tomto tématu, tak eh, to tentokrát řeknu velmi krátce. Myslím si, že eh, informace, které dostává parlament od Ušetního dvora o absolutoriu k roku 2010, úplně stačí, abychom mohli přijmout odpovědné rozhodnutí. A z odpovědi e, předsedy soudu, e, kterou jsem dostal před několika dny, e, jsem pochopila, že nedostaneme už více informací. Takže eh, by mě zajímalo, jak se můžeme eh, potom eh, dohodnout, protože potřebujeme více informací. A také, a také souhlasím s kolegy, pokud jde o jejich závěry v, té, v tom srovnání nákladů. A bez té zprávy nemůžeme rozhodnout o absolutoriu, čili potřebujeme tuto zprávu o srovnání nákladnosti agentur co nejdříve. No, už říkáte, že už máte 17 verzí. Nevím, kolik jich ještě bude. Potřebujeme aspoň tu 17. ne 20. Takže eh, bych vás ráda laskavě požádala o tuto zprávu, ať je v jakékoliv podobě nyní. Protože když ji nepoužijeme, tak to bude eh, zase ztracený eh, rok, pokud je o absolutorium agentur. Tak bych ráda trvala Mm, to já jsem tady teda bohužel nebyla od začátku, ale souhlasím s tím, co eh, říká eh, pan eh, komisař Ševčovič. Možná, že jich je moc a je třeba zhodnotit, co dělají. A měli bychom to udělat všechno a co nejrychleji. Žijeme v dobách hospodářské krize a v odvách krize důvěry. Evropští občané věří evropským institucím čím dál méně. A s tím musíme něco udělat. Asi 750 milionů eur eh, eh, jde ročně do těchto agentur. To je spousta peněz. Co se eh, děje s těmi penězi? To musíme lidem říci. A mně se stá, že účetní dvůr na tohle opravdu nereaguje. a nějak se na tohle neohlíží, na, ty, na tohle volání. Takže e, ještě jednou děkuji a doufám, že dostaneme všechny informace, které opravdu potřebujeme na to, abychom mohli rozhodnout o absolutoriu. Děkuji. A potom bude hovořit pan Ernhauser ještě. Srdečné díky, já jsem panu komisaři velice vděčný za to, že tady mm, hovořil o možnosti slučování. Já už jsem v minulosti udělal určité návrhy ohledně slučování některých agentur. Chtěl bych položit konkrétní otázku účetnímu dvoru. Které agentury by podle vašeho názoru mohly být uzavřeny, které by se mohly sloučit? Bylo by eh, dobré na to reagovat. Možná jsou tady nějaké konkrétní návrhy. A teď kritéria výběru místa. Tato kritéria tady neexistují zatím. To znamená, že zatím eh, vlastně agentury mm, a jejich místo bylo vybráno příslušnými vládami. Takže chtěl bych vědět, zda rada je vůbec ochotná zavést nějaká kritéria z hlediska výběru míst. Bylo by dobré, kdybychom měli konkrétní výpověď rady. A třetí boda. Členové správní rady. Už celé roky o tom diskutujeme. Chtěl bych se obrátit na kolegyni Jensenovou. Jaké konkrétní návrhy tady existují z hlediska vaší pracovní skupiny? S čím můžeme počítat a kdy? Děkuji. Děkuji, tím jsme vyčerpali seznam přihlášených řečníků. Já bych dodal ještě několik věcí sám za sebe. Několik z nich už bylo změněno i panem Gajerem. I mě vždy zajímala funkce konkrétních agentur v konkrétních místech. Například byl zmíněn Londýn jako nejdražší místo v Evropě. E, rovněž se hovoří o tom, e, jaký je stupeň korelace mezi umístěním, umístěním dané agentury a rodištěm e, ministra zahraničních věcí v radě. K tomu by se možná rada mohla vyjádřit, jestli je to pravda nebo není. Dále, hovoříme zde o agenturách, ale zatím nikdo, pokud vím, nezmínil výkonné agentury, exekutivní agentury. Většina agentur je však právě takových. Jsou to agentury dočasné, které mají za úkol provádět konkrétní úkol. Eh, zmínila to komise a já to vítám. Eh, možnost zavedení určitého ustanovení o ukončení činnosti agentur, zejména pokud jde o výkonné agentury, pokud tyto naplní svůj mandát, tak je lze rozpustit. Což eh, pokud vím, od eh, roku 2004 je možné, když se agentura zabývá prováděním konkrétního programu. Ovšem mnoho výkonných agentur, které byly vytvořeny za konkrétním úkolem, existuje dodnes. Já se chci zeptat, kolik jich komise plánuje uzavřít v následujících letech. A pokud jde o příspěvek paní Makovej, chtěl bych, aby se účetní dvůr vyjádřil k její stížnosti o nedostatku informací. Nejlepší by možná bylo, abyste ji pozvali do Lucemburku, tak aby se vás mohla zeptat na vše, na co se vás zeptat chce. Rovněž se těším na to, že nám řeknete, kolik návrhů zprávy vypracujete, než ji konečně vydáte. Dobrá, děkuji. A nyní bych rád dal slovo našim hlavním mluvčím, aby reagovali na otázky poslanců a navrhl bych, aby každý mluvčí dostal zhruba pět minut. Začneme panem Ouší. Thank you very much, Mr. Chairman, and I also... Děkuji, pane předsedo. Děkuji i vašim kolegům eh, za dotazy. Pokud jde o zprávu o eh, srovnání nákladů, tak eh, samozřejmě nás těší, že je taková velká poptávka po práci účetního dvora. Ta studie začala v březnu, my jsme schromáždili 6,5 tisíc informací, které bylo třeba eh, zkontrolovat a ověřit, tak aby eh, byly navzájem srovnatelné. A proto je to všechno takové složité. Potom eh, máme 22 jednotlivých kontrolních partnerů. Normálně, když máme kontrolu, tak jednáme jenom s jedním generálním ředitelstvím komise a tentokrát se vyjadřujeme směrem k 22 různým orgánům a to celou tu věc činí složitější. Také, pane předsedo, průměrná doba zpracování zvláštní zprávy od eh, schválení plánu na zprávu až do jeho vydání je 18 měsíců až 2 roky. Eh, takže pořád ještě máme dost eh, času. Když já jsem přišel do účetního dvora, tak jsem říkal kolegům, že by bylo dobré, abychom snížili dobu na vydání jednotlivých zpráv a myslím, že tady se do toho ještě pořád vejdeme. Eh, také tady padla asi stovka návrhů na různé změny vzhledem k, eh, těm různým, k tomu velkému počtu stran, se kterými jednáme. My eh, to chceme nastavit správně. Jak říkám, jednáme s nebo probíráme tady některé velice důležité věci, takže chceme, aby to dopadlo správně abychom to tam eh, napsali úplně přesně a eh, abychom dobře pochopili tu situaci předtím, než se k tomu vyslovíme. My jsme minulý rok nedělali žádnou zvláštní zprávu o agenturách, akorát jsme dělali výnoč, výroční finanční zprávy, ale letos děláme dvě zvláštní zprávy. Jedna eh, k zvládání středu zájmu a druhá ke srovnání nákladů. Obě Eh, si eh, vyžádali eh, právě tady poslanci Evropského parlamentu. Já jsem tady byl a také jsem si zapsal jejich ctěné a velice užitečné podněty které mi také pomáhají při prosazování této práce na účetní odbora. Takže já jsem nadšen z toho, že je tady taková poptávka po naší práci. Obyčejně eh, se tak velké očekávání nenahromadí eh, před vydání nějaké konkrétní zprávy účetního dvora, ale teď o ní vím. Eh, často jsem v kontaktu s panem komisařem, a s členy jeho kabinetu, takže oni všichni vědí, že my opravdu na toto pracujeme a těšíme se, až to budeme moci vydat. Takže doufám, že tím jsem zareagoval na tuhle konkrétní otázku. Potom paní Makovej eh, se ptala na absolutorium eh, za rok 2010. Vážení kolegové, nedošlo, a to vám mohu s radostí oznámit, eh, k žádné změně přístupu účetního dvora v tomto roce oproti letům předchozím. My vydáváme posudek spolehlivosti, o spolehlivosti účtů, o tom, jestli transakce na u kterých eh, účty se účtuje, jsou eh, řádné a zákonné. A, tak jsme to činili eh, v minulých letech. Nedošlo tedy k žádné změně informací, které vydáváme. Ani k objemu informací vydávaných. Samozřejmě existuje velice dobrý vztah mezi Eh, zpravodajem parlamentu a eh, členem eh, účetního dvora odpovědným za agentury. My tak máme tedy dobrý vztah s panem Stavrakakisem a těším se na další spolupráci s paní Makovej v tomto ohledu. Pane předsedo, došlo také k zlepšení výkonnosti agentur zejména pokud jde o nábor eh, pracovníků a eh, veřejné zakázky. A to jsou ty nejčastěji eh, citované chyby v posledních letech. Jak k tomu došlo? Právě díky zvýšené profesionalitě v agenturách je to také díky tomu, že my s kolegy obcházíme agenturami, pomáháme jim s administrativou, s procesu, říkáme jim, co dělat správně. A, a já si myslím, že nejsem jenom eh, eh, kontrolor, ale musím také pomáhat lidem, jak to eh, dělat správně. Pokud to neuděláme, tak se budeme pořád točit dokola. Rok od roku to bude stejné. A to nestačí daňovým poplatníkům. Je třeba, aby došlo k nějakému posunu k lepšímu. A tak tomu došlo v minulých letech. Já jsem žádnou agenturu nekritizoval za nedostatečné výdaje. ten příklad o tom, uh, eh, pamatuje si ten, um, uh, ten příklad na, ten, uh, na tom, jak tam někdo dával peníze uh, ohledně toho bicyklu, tak jako já rozhodně uh, nechci kritizovat jako uh, za to, že někoho nevydává dostatečně. Uh, já každopádně uh, bych rád Eh, potvrdil, eh, abyste potvrdil, že paní Makovej eh, vám může klást jakékoliv dotazy. Ano, já už jsem se s paní Makovej setkal a ona tedy od té doby, co přijala tuto velice důležitou roli a budu se těšit na tyto vztahy. Paní Makovej chce zareagovat, tak prosím velice stručně. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Ušijovi. Ano, setkali jsme se. A společně jsme se také zabývali tím harmonogramem a ta zpráva o srovnání cen měla podle harmonogramu výjít e, v říjnu, tak aby byla k dispozici na absolutorium a bohužel se k tomu jste se zatím nedostali. Není to jasné. A upřímně řečeno nám to je jedno. My tu zprávu potřebujeme. A za druhé, je tady rozdíl mezi zprávou letošní a loňskou. Eh, loňská eh, ukazovala eh, příklady toho, že stále více agentur s, o tom, jak, co dělají v oblasti veřejných zakázek a náboru za zlepšení, ale to nic. A já bych byla ráda, aby se tím členové výboru zabývali. Nemusíme o tom hovořit dlouho. Těšíme se na plodnou spolupráci mezi vámi a, a dvorem. Pokud eh, přijde ta zpráva v nadcházejícím týdnu, tak to bude skvělé. To myslím bude velice obtížné. Ale myslím, že eh, ty informace si můžete vyžádat. Děkuji, pane předsedo. Eh, bylo zde zmíněno často, že lidé jsou z principu proti agenturám. A, já s tím souhlasím. Někdy se agentury dostatečně neuznávají lidé nechápou, v čem agentury spočívají. A ty agentury se hodně liší. Máme tady eh, v agentury eh, síťové, regulační, pro také ty výkonné, které jsou v podstatě součástí komise, zatímco i jiné agentury jsou spíš součástí rady. Jsou to nicméně nezávislé takové rozpočtové orgány my chceme, aby byly nezávislé protože chceme, aby správně rozhodovali. Nezávisle eh, na politickém procesu. Otázkou je, jestli eh, vždycky máme s agenturou ten prospekt, který jsme chtěli. Například jsme se rozhodli rozhodovat o tom, jestli nějaké letadlo je dostatečně bezpečné, v eh, agentuře v Kolíně, ale místo toho nakonec máme 27 orgánů ve 27 zemích, které eh, posuzují, jestli McDonnell Douglas nebo Bombardier vyrábí eh, tedy bezpečná letadla. Tak chtěli jsme, aby se to dělalo v jednom místě. Já si říkám, jestli národní parlamenty se zabývají tím, jestli se nějak ušetřilo, když se tohleto centralizovalo, to rozhodnutí. V řadě oblastí eh, se dá ušetřit, když se eh, úkoly přesunou na eh, úroveň Evropské unie. Ovšem otázkou je, jestli se opravdu ušetří. Tam potřebujeme větší transparentnost. A v rozpočtovém výboru se opravdu pokusíme udělat nějakou studii, kde bychom zjistili, jestli ty přínosy tady jsou nebo nejsou. Pokud je o tu otázku kritéria při výběru eh, sídla, tak myslím, že jedna agentura pro bezpečnost eh, informačních technologií sídlí na Krétě. Do Enisa, Heraklionu. A já jsem se ptala rady, a, ona říká, a ta, bylo mi řečeno, že to je kvůli zeměpisnému rozločení. A pak tom jsem řekla, Řecko má ty tři agentury tou dobou, některé země neměly vůbec žádnou agenturu. Dostal jsem odpověď, která byla poměrně dlouhá, ale v zásadě eh, se dala schrnout jako prostě nespochybňujte moudrost rozhodnutí eh, Evropské rady. Eh, hlavy států a vlád jsou ti moudří a když rozhodnou, tak je to slovo boží. Takže takhle to nakonec dopadá. je nějaký prostor pro fůze? No to jsem ptal několik lidí. No mm, ano, ale problém je nespochybňovat mm, moudrost rozhodnutí Evropské rady. Protože to, mm, to zeměpisné rozšíření by nemělo být v rozporu s efektivitou. Nicméně, když se bavíme o kritériích pro zřizování agentur, tak eh, si uvědomíme, že rada se velice nechtěla vracet těm starým agenturám. Protože je to součást nějakého starého handlu. Ty dostaneš to a já zase ono. A bylo by eh, velice těžké tohle dohodnout jinak. A nepodaří se nám to asi tentokrát tedy udělat, ale v určité fázi si musíme položit otázku, jestli eh, formálně přijímaná rozhodnutí eh, musí být eh, navždy vytesaná do betonu, říká řečnice. Samozřejmě, že ne. Já si myslím, že některé strany agentury, jako Bilbao Dublin a Sedefop, by prostě měly být eh, někde vzhledem k synergiím například ve Štrasburku. Ale vím, že tady narazím mm, proti spoustě členských států v téhle věci. Takže samozřejmě určitá možnost tady je. Parlament také eh, nevždycky k tomu přistupoval obezřetně. Například u agentury pro rovnost pro mezi pohlavími jsme říkali, že by to nemělo být ve Vídni, ale někde eh, v nějakém městě samostatně a potom eh, se to dá do Vilniusu a je tam šest lidí. No tak to eh, opravdu té agentuře moc neprospěje, že? Takže účetní dvůr a jeho zpráva a výsledek interinstitucionální pracovní skupiny jistě budou dobré podklady pro eh, práci do budoucna, ale eh, se od cíle do zajista, do zítřka a ne do eh, neodpovíme, nedosáhneme. Děkuji. Já dám slovo panu Šejmu, panu Černíkovi, aby také zareagoval a řekl nám něco o té moudrosti rady. Much, Mr. Chairman. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, jak eh, paní, paní Jensen už se zmínila o určitých otázkách, ve kterých zatím nedošlo k souladu názoru všech tří institucí. Mimo jiné se jedná o celé to téma sídel. O tom hovořil i eh, kolega Christos. Já chci říci, že přeskum těchto záležitostí momentálně v radě probíhá. Podíváme-li se do vyšší podrobnosti na stanovisko rady, pokud je o sídlo agentur, eh, můžeme říci toto. Eh, stanovisko je až do současnosti velice jasné. Předsednictví už jasně několikrát vyjádřilo, mimo jiné i během schůze na politické úrovni, že toto je rozhodnutí politické. Je to rozhodnutí, které bylo učiněno a které bylo vyjádřeno v rámci meziinstitucionální eh, pracovní skupiny. Jak jsem zmínil, rozhodnutí o sídle je rozhodnutí politické. Musím v tomto kontextu také zdůraznit rozhodnutí z roku 2003 týkající se priorit nových členských států v rámci udělování sídel agentur. Rád bych připomněl také to, že všechny tyto otázky jsou momentálně přeskoumávány třemi institucemi a doufám, že ve všech těchto citlivých tématech dosáhneme konsenzu, který bude odpovídat právu Evropské unie tak, jak bude představeno v závěrečném dokumentu připraveném mezi institucionální pracovní skupinou. Rád bych se také vrátil k jedné poznámce paní Jensenové. Je to věc, o které se hovoří už od začátku našeho setkávání. Hovoří se o eh, návrhu meziinstitucionální dohody eh, a mm, jeho potenciálu státi se cílem naší aktivity. Vzhledem ke specifičnosti eh, struktury rady a v souladu s mandátem zástupců rady v meziinstitucionální pracovní skupině, která byla vytvořena v listopadu 2008, eh, je cílem meziinstitucionální pracovní skupiny ne dosáhnout meziinstitucionální dohody, ale dosáhnout společného právně nezávazného přístupu k těmto tématům. A pokud vím, tak tomu všichni rozuměli a všichni s tím souhlasili. Na závěr chci říci, že e, jsme upnutí k tomu, abychom dohody dosáhli a doufáme, že se nám podaří dosáhnout co nejvíce společného přístupu k všem těchto otázkám, které byly řečeny. Děkuji vám a nakonec dostane slovo komise, rovněž zhruba na pět minut. Děkuji vám mnohokrát. Začnu otázkou pana Kajra. To nejlepší, co můžu udělat, je snad citovat to, na čem jsme se dohodli, protože to nám řekne, jakým máme postupovat v procesu výběru eh, sídel nových agentur. Všichni jsme se dohodli, že rozhodnutí o síle agentury bude provedeno před koncem legislativního procesu tak, aby se agentuře umožnilo vypracovat si potřebnou infrastrukturu v rámci sídla. Takže abychom se vyhnuli přesně této situaci, začneme s Bruselem a časem se přesuneme někam. Rovněž jsme se shodli, že objektivní kritéria budou zohledněna pro výběr sídla agentur. Mezi tato kritéria patří zajištění toho, že agentura může být eh, vytvořena v okamžik vstoupení eh, zakládajícího aktu v platnost, na základě eh, dostupnosti lokality, na základě existence institucí pro vzdělávání, mimo jiné rodinných příslušníků, zejména dětí, zaměstnanců agentur. My jsme zjistili, že po určitém čase agentury z domorodnou, abych tak řekl, což znamená, že čím déle agentura někde je, tím více zaměstnanců má z místní populace, protože pro ně je daleko jednodušší existovat v daném místě sídla, než pro lidi, kteří by přišli z druhého konce Evropy například. Rovněž je potřeba náležitě zohlednit eh, při otázkách o diskusi nad sídlem a rozhodování nad konkrétním sídlem agentury a takový poněkud politický problém, který v tomto kontextu vidíme, já to vezmu poněkud eh, odlehčeněji, doufám, že to pochopíte. Eh, všichni víme, že členské státy mají eh, zájem být velice striktní vůči agenturám a aplikovat všechna pravidla, pokud se to týká agentur v ostatních členských státech. Takže e, všichni jsou připraveni na to být přísní na sousedy, ale pokud jde o agenturu v rámci daného členského státu, je to stanovisko poněkud jinačí. Já to do značné míry ovšem chápu a proto právě si myslím, potřebujeme společné, e, společné memorandum, společná kritéria, která budeme používat pro všechny budoucí agentury a budeme to používat rovněž jako určité osvědčené postupy, Eh, pro agentury stávající, to znamená ta ustanovení o ukončení činnosti nebo o ustanovení o činnosti, kdy budeme hodnotit činnost. Kritérium týkající se sídla agentury není tím kritériem, eh, které by způsobovalo nízkou účinnost práce při výkonu činností agenturou. Já si myslím, že musíme být velice objektivní a to rozhodnutí konec konců jako vždy nakonec je u legislátorů, to znamená u Evropského parlamentu, u rady a u členských států. Nejprve musíme tento přístup akceptovat, musíme se rozhodnout, jak moc politický tento proces bude, jak moc politické agentury budou a poté tento proces musíme náležitým způsobem i provést. Paní Češková se ptala na složení eh, řídících orgánů a to, co říkal pan Oši, je, myslím, eh, velice dobře vypovídající. Je to 47 lidí až nějakých 90. Velice často je tam totiž zastoupeno 27 eh, členských států, pak je tam komise, pak jsou tam různí další aktéři a případní odborníci. Souhlasím s vámi všemi v tom, že toto je jako správní orgán příliš velké. Na druhou stranu jedná se o těleso, které rozhoduje o způsobu fungování agentury, které rozhoduje o jejich strategických plánech do budoucna a rozhoduje o schvalování práce agentury. A proto si myslím, že se musíme zabývat také tím, jakým způsobem zefektivnit práci těchto správních orgánů. Když popisuji to, co očekáváme od dokumentu o kterém se snad všichni shodneme eh, z hlediska institucí. Zde neočekáváme nějakou revoluci, čekáme spíše postupný vývoj, postupné zavádění a aplikování těchto nových principů pro nové a poté stávající agentury, minimálně pokud jde o zavádění tohoto určitého procesu kontroly, zavádění určitých indikátorů. Jsou to věci, které by byly používány při pravidelné hodnocení činnosti agentur. A jsem přesvědčen o tom, že toto nakonec povede k tomu, že bude jasné, že v některých případech může komise pro agenturu dělat daleko více, pokud jde o nějakých pracovních dohodách. Například momentálně už vyplácíme platy v rámci PMO, ale můžeme zjistit například také to, že by bylo efektivnější, kdyby se některé agentury sloučily, zejména když jsou velice malé nebo mají překryvný program. Nebo dojdeme k závěru, že e, není vhodné mít agentury tak daleko, že tam nestihneme dojet a vrátit se za jeden den, protože to omezuje efektivitu práce agentury a má to negativní dopad na kvalitu práce, e, respektive na úroveň kvality práce, kterou Evropská unie chce mít na velice vysoké úrovni. Takže očekávám takovýto postupný přístup, který povede k zvýšení efektivity práce agentur a zároveň ke snížení administrativní zátěže, se kterou se agentury musí vypořádávat. Pokud jde o otázku předsedů, eh, výkonné agentury eh, jsou velice důležité agentury, nicméně tato zpráva se týká regulačních agentur. Výkonné agentury jsou něco trochu jiného, museli bychom zaběhnout do historie. Všichni si jistě vzpomenete na Bureau l'Assistant Technique, což byla v podstatě soukromá organizace, která komisi pomáhala při provádění programů. Rovněž si vzpomenete, že se eh, svého času jednalo o téma, které bylo velice eh, velkou přítěží pro komisi Santersovou. I zde musíme zavést vyšší úroveň transparentnosti, lepší zprávu a lepší provádění programu. Proto se vytvářejí právě výkonné agentury. Mají za úkol provádění programu. A e, i zde, jak doufám, se dostaneme do fáze, kdy zefektivníme jejich celkovou činnost. E, mohu říci, že jsou to externalizovaná tělesa, která velice úzce spolupracují s komisí a díky nim může komise pracovat na základních úkolech, na svých podstatných, nejdůležitějších úkolech a výkonné agentury provádějí programy. To jenom tedy na vysvětlenou a děkuji vám za trpělivost, pane předsedo. Ano, děkuji vám mnohokrát, říká pan předseda. Já myslím, že se k těm výkonným agenturám budeme muset ještě vrátit. Eh, pokud jsem to správně pochopil, zatím se jimi nezabýváme, ale to přijde později. Nyní přejdeme k druhé části našeho dnešního odpoledního programu. Eh, nyní se tady zaměříme na každodenní činnost agentur a já zde vítám tři odborníky v této oblasti, paní Fosovou z Maastrichtské univerzity, pana Danseta z Evropské agentury pro chemické látky ECHA a pana Montalva, eh, který je výkonným ředitelem Evropského orgánu pro projišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění EIOPA. Eh, dostanete všichni slovo vždy na zhruba 15 minut První bude paní Fosová. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za příležitost eh, eh, vystoupit eh, na slyšení o evropských agenturách. Jaké, jaká dilemata dnes stojí před evropskými agenturami prakticky po 40 letech jejich existence. Budu eh, se zabývat pěti tématy, která jsou úzce propojená. Prvním tématem eh, je eh, odpovědnost agentur a kontrola nad nimi. Je tady celá daleko sáhla řada kontrolních mechanismů. V zásadě existuje pět mechanismů v rámci ex ante průběžných a ex post kontrol. Za prvé jsou tady horizontální mezi institucionální kontroly, kterými se dozírá, a jí, jí, e, dozírá agentu, instituce na agentury. Potom mm, je tady e, soudní kontrola, to znamená možnost postavit, se, e, postavit agentury před soud ve vztahu ke třetím stranám. Potom je tady administrativní kontrola, pokud jde o roli zúčastněných stran v rozhodovacím procesu. A jsou tady také povinnosti v agentury, jako je eh, odůvodňovat rozhodnutí například a také kontroluje ombudsman. Potom je tady, eh, eh, jsou tady, je tady kontrola členy mm, sítí uvnitř agentur, na rozdíl od amerických protějšků, evropské agentury mají navzájem mít kontakty, spolupracovat a záviset na svých národních protistranách. Potom je tady také vertikální eh, kontrola členskými eh, státy eh, a tím se jim dávají silné kontrolní pravomoci. Evropské instituce a členské státy tedy jsou eh, základem těch vícečetných eh, kontrol a je tady také nedostatek ministerské odpovědnosti. Evropská unie se vlastně drzí, eh, drží principu vícerých, vícečetných principů pro agentury. Rizikem tohoto modelu je, že vytváří situaci, ve kterém mm, žádný aktér necí, necítí celkovou odpovědnost a kdy se všechny strany hlavně snaží vyhýbat se obvinění za selhání. Proto by bylo v souladu s vícevrstelnatostí EU vhodné mít tedy také vícečetné principy pro v agentury. Nicméně je třeba mít takový systém, který by přesně přiřazoval odpovědnost agenturám. Například jasná odpovědnost v finanční eh, účetnictví. Nedávné studie ukazují, že problém není eh, nedostatek kontroly, ale spíš přetížení kontrolou. Agentury například se stěžují mm, na eh, těžké břemeno, kdy musí stěžovat složité, tedy splňovat složité a různé modely finanční kontroly v stejnou dobu z různých stran na ně uvalované. To znamená, že je třeba aby také parlament měl průběžnou kontrolu nad agenturami. Empirický výzkum ukazuje, že v této otázce parlament není jednotným aktérem, přičemž některé parlamentní eh, výbory eh, tomu do, velice dobře rozumí té činnosti agentur, zatímco jiné nikoli. Například eh, příkladem řádného dohledu je to, jak parlament používá proceduru absolutoria. Je třeba, aby parlament tuto proceduru používal k signalizaci eh, s problém, eh, problémů s nezávislostí agentur. Eh, také rada musí být odpovědnější při dohledu nad agenturami, například když ji jmenuje a propouští ředitele. Také to znamená, že řídící orgány agentur by měli eh, přijímat větší odpovědnost za řízení a zprávu agentur. A také potřebujeme jasněji eh, nadefinovat odpovědnost eh, členům těch řídících orgánů. Kdo je politicky odpovědný? Komise, členské státy, parlament? Můžeme se bavit tady o možnosti předložit předkládat akty o agenturách komisi v podobě v nějaké doložky o administrativní revizi. Například takhle by to bylo u, u UFC. A, a samozřejmě by se netýkalo jejich vědeckých eh, stanovisek. Po Lisabonu by bylo také vhodnější eh, jasn, vyjasnit si eh, roli Evropského soudního dvora, pokud jde o postavení agentur. A ještě k tomu bych poznamenala, že tady máme určitou vertikální podobu politické odpovědnosti a, a na druhou stranu je tady horizontální veřejná v odpovědnost. Velice důležité v tomto ohledu je potřeba reagovat na další eh, v organizace, jejich klienty a mm, eh, na eh, žádosti široké veřejnosti. Nástroje, jako jsou etické kodexy a mm, kodexy správné administrativní praxe, jsou tady velice důležité. Druhé téma, kterého jsem se chtěla dotknout, je vztah agentur ke členským státům při zřizování eh, vedoucích orgánů. Ty mají tři problémy. V zásadě velikost, složení a fungování. Pokud jde o velikost, tak teď víme, že většina agentur, kromě EFSI, eh, mm, má eh, správní radu, která je složená z národních zástupců, zástupců komise a v některých případech ještě zástupců parlamentu a dalších stran. To vedlo k tomu, že sám kolikrát schází 70 až 90 lidí podle některých ředitelů v agentur jsou správní rady prakticky neakceschopné, rozhodně nejsou podnětné a agentury neřídí. Navíc eh, častá změna členství neprohlubuje institucionální paměť agentur a to volá po změně. Pokud je o složení, tak eh, máme za to, že eh, reprezentativnost je jasným kritériem pro členství v radách. Ovšem nedostatek společné znalosti a zájem řada národních zástupců jsou eh, potom eh, do nebe volající. Eh, samozřejmě my se nebavíme o zastoupení zájmu, ale spíš o tom, jak by členové rad měli být co nejlépe vybaveni příslušnými odbornými znalostmi. Eh, reprezentativnost a odborné znalosti se ale nutně nevylučují. Pokud jde o fungování, tak víme, že eh, fungování rad mm, spíše nastaveno tak, aby eh, rady fungovaly v zájmu členů rad a spíš, aby se tak jako všechno dodržovalo, než aby eh, se podávaly nějaké výkony. A potom je tady také eh, problém, kdy někteří eh, lidé mají dvojitou funkci. Jsou v Evropské agentuře i v Národní agentuře. Samozřejmě jsou tady také problémy tedy ve vztahu k národním agenturám. Vyjasnění odpovědnosti rady vůči institucím by mohlo toto vyjasnit. Pokud jde o velikost a složení, tak EFSA by mohla být příkladem. Ale přesto eh, vidím, že je tady eh, potenciální přínos eh, zástupců členských států v radách, pokud jde o sledování subsidiaritu a dodržování předpisů. Vytváření různých podvýborů v radách, jako například má teď Evropská agentura pro železnice, by mohlo být řešením. Pokud by národní zástupci zůstali v radě, tak to musí jít ruku v ruce s požadavkem na angažovanost a odborné zkušenosti, pravděpodobně také e, manažerské zkušenosti. Třetí otázka, o které jsem chtěla hovořit, se týká správného postupu, ale problematického postupu, a sice e, personální politiky a obsazování agentur. Jak Rambolová zpráva o hodnocení decentralizovaných agentur a nedávné e, studie, které se zabývaly dopadem Eh, politiky lidských zdrojů EU na agentury ukazují, že eh, agentury jsou tím omezeny a příliš kontrolovány. Kopírování systému lidských zdrojů EU na menší agentury, na výrazně menší agentury s dočasnými zaměstnanci by eh, v podstatě nutilo agentury pracovat jako takové malé evropské komise. I tato situace samozřejmě volá po změně. Dnes eh, si je komise stále eh, více vědoma toho, že je tady skutečný problém s eh, řízením lidských zdrojů v agenturách. Poslední dvě věci spolu navzájem souvisejí, o kterých jsem chtěla hovořit, a sice transparentnost a nezávislost. Pokud je o transparentnost, tak Evropský účetní dvůr nebo soudní dvůr opakuje, Eh, že eh, transparentnost je nezbytná pro občany, aby mohli sledovat eh, výkon pravomocí evropských institucí a posilovat demokratický charakter institucí a prohlubovat důvěru v veřejnou zprávu. Je samozřejmé, že transparentnost je eh, předběžnou podmínkou pro tohoto. Pro toto. Eh, u Některé agentury jsou velice transparentní, jsou hm, tam výroční zprávy, eh, rozhodnutí v rady, rozhodnutí agentury a hm, technické zprávy. To všechno můžete nalézt na internetu, kolikrát i návrhy zpráv. Transparentnost ovšem také spočívá v menšinových názorech, programech a přesných zápisech z jednání a také z eh, podmínek pro umístění agentur eh, do budoucna. Také zvýšení transparentnosti je také reakcí na problematickou otázku nezávislosti agentur. A tím se dostávám k závěrečnému tématu, a sice k nezávislosti agentur. Ráda bych eh, zdůraznila, že nezávislost neznamená, že eh, lidé nemají konkrétní postoj nebo zájmy a hodnoty. Nezávislost eh, je spíše situace, kdy věci mohou zcela svobodně skromažďovat, zpracovávat a vykládat materiály bez vnějšího vlivu. Tady bychom měli eh, rozlišovat nezávislost na eh, průmyslových zájmech a nezávislost na politice. Pokud je o nezávislost od eh, na průmyslu, tak problematický vztah mezi skvělými znalostmi a nezávislost odborníků a vědců je samozřejmě známý nedávné v, v incidenty v EFSE a Evropské lékové agentuře ukazují, že napětí existuje členství eh, a mm, mm, také eh, vztahy jednotlivých vědců prostřednictvím deklarací eh, zájmu a také informace o pracovních metodách při vědě, při, ve vědecké práci jsou naprosto podmínkou. Je tedy třeba zavést opatření, která se budou přijímat v případě konfliktu, jako je například vyloučení z nějakého jednání, omezení hlasovacích práv z jednání nebo s eh, návrhem nějakého doporučení. Samozřejmě je třeba eh, specificky odstupňovat jednotlivé eh, typy střetu zájmu. Nejenom vědečtí odborníci by měli mít povinnost být otevření a transparentní. Týká se to i zaměstnanců v agentur a také jasně řešit, jasného řešení otázek, jako jsou dary a předchozí a následná eh, zaměstnání. Agentury jako EFSA, Evropská léková agentura, a zatím eh, toto eh, vyvíjejí podrobněji. Tady už je prostě třeba, a to všechno bylo nad slunce jasné. Děkuji vám. A teď dám slovo panu Dansetovi. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, eh, je mi velkou ctí zde před vás dnes předstoupit a hovořit o pohledu decentralizovaných agentur. Děkujeme vám za to, že jste přijali tuto iniciativu a děkujeme, že jsme součástí rozprav na úrovni parlamentu. Spolupráce v rámci Evropské unie a její výkonnost je eh, nyní na pořadu jednání ve všech členských státech a je důležité, abychom, eh, aby na nás bylo dohlíženo a abychom byli zodpovědní za své chyby. My v agenturách se toho nebojíme, my to naopak vítáme. Občané v celé Evropě se potýkají s úsporami a s obtížným obdobím ve svých životech a mají tím právem právo na to vědět, jak si jsou jejich peníze utráceny. Výzvou pro nás je, jak nejlépe dosáhnout eh, potřebného dohledu a systému zodpovědnosti, aniž bychom si vytvořili svěrací kazajku z administrativních úkolů. A zejména vzhledem k tomu, že agentury se zmenšují, eh, precizují se jejich role tak, aby byl lepší, dostup, eh, lepší dostupnost odborných znalostí a, a lepší výkonnost co do dodávání potřebných výsledků. Chceme sloužit našim zákazníkům co nejlépe a chceme se neustále zlepšovat. Já a moji kolegové se zavazujeme a angažujeme v tom, abychom tohoto dosahovali. Bylo řečeno, že toho nejspíše nedosáhneme, pokud budeme muset pracovat s nasazenou svěrací kazajkou byrokracie. Musíme být naopak pragmatičtí a co nejpraktičtější. Jeden generální ředitel v komisi mi kdysi řekl, že vidí agentury jako malé a středně velké podniky, které musí pracovat na základě stanov velkých mezinárodních firm, které zaměstnávají 10 a 100 tisíce lidí. Toto je velice důležitá věc. Zmínili také účetní dvůr právě na tomto zasedání. Účinnost eh, našich, naší práce je redukována komplikovaností mnoha procedur, které jsou zejména nastavovány statuty pro zaměstnance a finanční prostředí v našich agenturách. Musíme najít pravidla, která budou vhodná pro organizace o našich velikostech a budou nejvhodnější pro plnění zájmu evropských občanů. Musíme nalézt rovnováhu mezi kontrolou a flexibilitou, a toho doufám dosáhneme mimo jiné prostřednictvím mého příspěvku. Často se říká, že ten, kdo za muziku platí, určí, co se hraje. Nebylo by na škodu připomenout si jeden z našich cílů z víceletého finančního rámce. Komise chce zjednodušit a racionalizovat administrativu institucí, agentur a jiných těles v Evropské unii tak, aby zvýšila jejich efektivitu a zvýšila efektivitu celkové organizace v souladu s eh, cíly strategie EU 2020. Agentury s, tím, s touto ambicí zcela souhlasí. Chceme ji přivést do reality. Proto chceme navrhnout tři řídící principy. Musíme být zodpovědní za naše výsledky, za to, čeho dosáhneme. A naopak musíme dostat více autonomie toho, jak toho budeme dosahovat. Což znamená strategičtější růst pro všechny instituce a menší zapojení do každodenní e, činnosti. Za další, pomozte nám stát se nákladově efektivnějšími tím, že zjednodušíme postupy. Nebudeme přijímat jeden univerzální postup, naopak postupy velice specifické. A za třetí, korelaci mezi, eh, tím, mezi našimi úkoly a způsoby jejich dosažení. To za, zajistí vyšší transparentnost, pokud je o priority jednotlivých agentur a zapojení našich pracovních sil a prostředků. Tyto tři principy velice úzce souvisí s prezentacemi, které zde dnes zazněly stavějí na požadavcích eh, rozhodnutí absolutoriu za rok 2008, pokud jde o plánování rizika a sledování výkonnosti. Zpráva účetního dvoru o našich procedurách a eh, naše rozpravy na úrovni institucí jsou také důležité aspekty. Nejsou však v plném souladu s ideologickými náhledy na tuto, eh, na tuto situaci. Nicméně vůbec nevidíme, jakým způsobem se současné návrhy mají eh, pomáhat přibližovat činnost agentur eh, té vizi, která zde zazněla. Například aplikování dvouúrovňového managementu, používat analogicky pravidla komise, zvýšit angažovanost komise při činnosti každodenní agentur. Tyto všechny věci se zdají směřovat spíše, eh, spíše směrem vyšší byrokratizace. Jak už jsem řekl, my své názory budeme prezentovat naprosto konkrétně, e, stejně jako náš příspěvek do procesu IVG později tento měsíc. Je potřeba dosáhnout konstruktivního produktivního dialogu tak, aby agentury měly jasné a přesně definované cíle a to, jakým jich budou dosahovat a musí mít náležitou úroveň prostředku, aby jich dosáhnout mohly. Agentury se, agentury se musí moci zaměřit na splnění těchto cílů bez obav o cokoliv jiného. Doufáme, že budeme mít i odpovědnost za naše výsledky, že na základě výsledku budeme hodnoceni, odměňováni a případně trestáni. Nicméně prosím, nekoukejte nám přes rameno vždy a všude. Nechte nám volné ruce, abychom si sami vybrali dobré nástroje, jak cílu dosáhnout. My jsme konec konců odborníci na daná témata a proto jste naše agentury zakládali. V rámci e, ucelenosti mé odpovědi chtěl bych prezentovat naši reakci na tři důležité iniciativy. E, udělení absolutoria za rok 2008, IVG a zprávu účetního dvora. Absolutorium e, formulovalo několik požadavků na, na agentury. Já vás s radostí mohu informovat o tom, že se tyto požadavky provádějí ve většině agentur. Rovněž jsme eh, vytvořili síť pro zvyšování výkonu pro všechny agentury, kde se společně v rámci spolupráce a výměnu nejlepších postupů chceme vypořádávat s problémy, které máme. Pokud jde o vaše konkrétní požadavky, všechny agentury téměř pracují s víceletými finančními plány a používají vaše nástroje pro rozpočtování, tak abychom eh, zajistili to, že zvýšíme naši efektivitu a přesně sledujeme finanční plány. Mnoho agentur používá procesy hodnocení rizik a pravidelné audity na základě stanovených kritérií. Za další, integrované kontr- systémy kontroly managementu jsou také stále oblíbenější, většinou na základě projektového hodnocení. Jsou to systémy, které jsou velice často propojeny se systémem účetnictví. Dále, mnoho agentur používá systémy monitorování výkonu tak, aby mohly měřit své výsledky a prostředky pro dosažení výsledku použité. Nicméně rozšíření těchto systémů na hodnocení dopadu aktivit agentury to je něco úplně jiného. Dopad aktivit agentur eh, velice zřídka kdy souvisejí s činností agentury. Je to spíše suma několika dalších faktorů. Pokud jde o moji vlastní agenturu, zlepšení zdraví lidí a životního prostředí, o, které se snažíme zasadit, nemůže být nikdy výsledkem pouze naší práce. Musí se jednat vždy o kombinaci naší práce a spolupráci s chemickým průmyslem. Je na snadě používat proces udělený absolutoria jako nástroj komentování výkonu agentur. My, jako ředitelé agentur, bychom s tím souhlasili za toho předpokladu, že kritéria pro sledování výkonu budou odsouhlasena společně a způsoby měření výkonnosti budou transparentní a spravedlivé. Já musím vždy vědět, na základě jakých kritérií mě hodnotíte, tak abych mohl zajistit, že vám dám to, co po mně opravdu chcete. Pokud ředitelé agentur mají mít osobní zodpovědnost za udělení absolutoria a za výkonnost agentur, musíte nám dát právo souhlasit s cíly, které nám stanovíte a musíte nám dát dostatečnou volnost, abychom tyto cíle mohli dosáhnout co nejlépe to můžeme. Zvláštní zpráva účetního dvora o agenturách a jejich benchmarkingu rovněž hovoří o jedné další důležité věci, kterou chci ještě zmínit, a to jsou úrovně výdajů na konci roku a příslušné poměrně vysoké částky převáděné do dalších let. My chceme navrhnout dvoukrokovou změnu. Jednak eh, nastavení úkolů podle prostředků, což by bylo systematičtější, budeme mít, eh, výkon, eh, budeme mít projektový rozpočet, a za další, rádi bychom vytvořili systém podpor tak, aby agentury mohly podkročovat své výroční rozpočty a mohly bezpečně přesunout eh, určitou část finančních prostředků do následujících let, aniž by se agentura musela bát o to, že o ty prostředky přijde, což je v agenturách, jako je ta má, velice důležité. Mí předřečníci hovořili o práci IVG. Ehm, jsou zde některé věci, se kterými zatím nesouhlasíme. Pro nás je cíl eh, zjednodušení racionalizace, modernizace a dynamismu něco, co vyžaduje daleko nižší administrativní zátěž. Pro nás to znamená zcela jasné rozdělení odpovědností mezi řídícími orgány, kterým by se nemělo říkat správní orgány, protože nic nespravují, spíše řídí všechny agentury. A mezi eh, managementem eh, agentur. Naše správní orgány musí určovat, co budeme dělat. Musí mít tu strategickou vizi. Je to však něco jiného než každodenní management, každodenní řízení, které poskytujeme já a mý kolegové. Potřebujeme vyšší úroveň flexibility, to už jsem několikrát zmínil. Tím nám umožníte, abychom svou práci odváděli daleko efektivněji než do posud. Pokud jde o konečný návrh vůči třem institucím, my navrhneme speciální pracovní skupinu meziinstitucionální, která bude zahrnovat i zástupce agentur, tak, abychom se angažovali v zefektivnění naší práce. Doufáme, že tento návrh přijmete. Nakonec chci říci, že já a mý kolegové jsme připraveni vzít plnou odpovědnost za výsledky naší agentury. Je to změna, kterou bychom uvítali, ale pouze tehdy, pokud zároveň dostaneme volnost, jak dosáhnout těchto cílů pan Montalvo, nedávno zvolený výkonný ředitel eh, agentury EIOPA, bude hovořit o zkušenostech eh, přeměnění jeho organizace na agenturu a dopady, které tato změna přinesla. Já se upřímně těším, až ho budu moci vyslechnout. Mezitím vám ještě jednou děkuji, pane předsedo, že jste mi dovolili zde dnes vystoupit. Agentury plně podporují vaši snahu celý systém modernizovat a zvýšit eh, angažovanost a odpovědnost jednotlivých aktérů. Je důležité však najít příslušnou rovnováhu v tomto systému. My se těšíme na spolupráci s vámi během tohoto celého procesu. Děkuji vám. Děkuji vám, říká pan předseda. A nyní dostává slovo Carlos Montalvo, eh, který může představit svůj příspěvek. Řečník bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem chtěl říci, že mi potěšením i radostí podělit se s vámi o zkušenosti a o poznatky o tom, co jsme udělali správně a špatně. My, manažeři evropských agentur, jsme odpovědní, ale zároveň jsme také občany a sdílíme s vámi tu potřebu zlepšovat věci. Zlepšovat věci to neznamená jenom zabývat se tím, co nefunguje. To by bylo snadné. Management znamená také zabývat se věcmi, které fungují, ale lze je udělat lépe. A o to jsem se s vámi chtěl uh, Eh, podělit. Eh, čeho se budu držet? Nejdříve bude vycházet eh, ze zkušeností manažera Evropské agentury, potom ze zkušeností manažera Evropské agentury a potom vám dám různé příklady toho, jak to fungovalo v mé firmě, teď jak to funguje v mém úřadu a také na základě očekávání, která všichni máme i jako evropští občané. Cílem i není postavit se pravidlům, ale zlepšovat efektivitu a zároveň e, zajistit, aby e, prostě fungovala e, transparentnost a odpovědnost. Jak to chceme dosáhnout? Položil bych si jako občan a řediteli tři otázky. Za prvé, co děláme? Za třetí, jak utrácíme evropské peníze? A za třetí, jak se to dovíme? Za prvé tedy. To je asi nejméně relevantní pro tento výbor. Nicméně uvidíte, jak některé ty věci navzájem jsou provázané, protože nakonec to, co děláme eh, i jako evropský eh, dozorčí eh, orgán, dohledový orgán, je tedy důsledkem pro naši existenci. My jsme byli vytvořeni v roce 2011 jako reakci na, reakce na krizi. Ale nesouvisí to jenom s krizí. Jedná se také o prevenci krizí budoucí a minimalizaci nákladů krizí pro občany. Cílem, naším cílem je ochrana občanů, eh, ochrana spotřebitelů a harmonizace na eh, evropské, eh, toho, aby Evropa byla cílevědomá a soustavná. Jední evropskou reakcí se můžeme dostat k nějakému cíli. A potom je tady také Eh, ta odpovědnost. Tohle je má mise, tam by měly být mé cíle. Eh, musím se zaměřovat na eh, odborné znalosti lidí, které nabírám. Proč? Jedině tak můžu v občanům přispět k něčemu, tedy vhodně díky té agentuře. Takže teď ke druhé otázce. Jak utrácíme evropské peníze? Máme tady rozpočet, máme kontrolní mechanismy, máme tady samozřejmě veřejné zakázky a mm, jednotlivé mechanismy. Tak eh, zastavím se u všech. Eh, nejdříve u rozpočtu. Nikdy si říkám, že jsme zapomněli na to, co to je rozpočet. Rozpočet není nic víc a nic méně než finanční nástroj k eh, zajištění nebo k naplnění pracovního programu. Takhle je třeba vnímat rozpočet a ten má dopad na obsah a na procesy. Pokud se zaměříme na tedy proces a na schválení, tak musíme mít program práce a zamyslet se nad tím, jaké peníze dát na dosažení očekávaných cílů. V jaké situaci jsem byl já? Na začátku někteří lidé pracovali na návrhu programu Sledovali jsme možné dopady na zdroje. A potom jsme přišli eh, s návrhem eh, v správní radě. Teď máme situaci, kdy do 15. února každého roku musíme Evropské komisi dát návrh rozpočtu na příští rok, což pak si znamená, že dnes, 23. listopadu, už eh, pracuji eh, na eh, rozpočtu na, rok 20, na roce 2013 a pamatujte si, že já pracuji ve finančním sektoru v uprostřed finanční krize a já vůbec nevím, co budu dělat za měsíc vzhledem k aktuálnímu vývoji. Takže mohl bych vám říct, že toto není efektivní, dámy a pánové. To je prostě moc brzo. A proč? Protože můj rozpočet je zasazen do rozpočtu ředitelství DG Market. A oni potřebují dost doby, aby do února zjistili, od února zjistili, jestli to dává smysl nebo ne. První návrh mého rozpočtu ovšem nevychází eh, ode mě, ale vychází eh, z eh, posouzení dopadů, které dělá Evropská komise. Takže pokud se nad tím zamyslíte a, a řeknete si, co je vlastně cílem rozpočtu, a sice finanční vyjádření pracovního programu, tak je tady jasný rozpor mezi tím normálním cyklem a efektivitou. A to se dostávám k další mm, otázce. Částka. Kolik peněz potřebujeme? Potřebujeme jich je dost. Pan Oširi tady hovořil už o, o to očekávání. Vzít si nějakou tu, uh, nějaká ta očekávání a s, uh, eh, rovnávat je s efektivitou je velice ošidné. Například budu tady mít nějakou úroveň tedy naplňování 20 procent nějakého rozpočtu a všechno ostatní budu moci tedy proplácet. A jaká je dnes eh, situace? Ta situace dnešní je, že pokud nebudu teď dostatečně utrácet, tak ani nedostanu absolutorium od Evropského parlamentu a budu, budu při, a příště eh, na mě bude tlak, abych eh, snížil výdaje, když to letos neutratím. Jsem v prvním roce například a nepodaří se mi dosáhnout vysoké úrovně splnění úkolů, například v oblasti eh, kapitoly nebo hlavy 3. Proč? Protože mám ambiciozní informační program v informačních technologiích. Ovšem musím to dělat na základě zadávání zakázek a tak dále. Pokud dáme dohromady eh, tu práci, to rozhodování a nabírání zakázek, tak není možné, abych za ten rok udělal tu práci, kterou jsem měl udělat. Mám dvě možnosti. Buď ohnout pravidla systému, tak abych měl dostatečný, eh, dostatečný úroveň výdajů, anebo budu odpovědný a řeknu, abychom utratili ty peníze, tak musíme znát nejefektivnější eh, způsob, jak to eh, dosáhnout. Jak říkám, existují špatné podněty, špatné motivy a tak to potom dopadá. Já jsem eh, předtím eh, fanoval, eh, tedy minulý týden jsem hovořil na výboru pro finanční služby v Evropské radě. Já pokaždé, když jedu do Bruselu, tak si odvezu více domácích úkolů, to dává smysl. Ale já jsem jim říkal, kolik z vás v Evropském parlamentu ví, že v roce 2012, kdy já budu existovat druhý rok, už je navrhnut snížení rozpočtu na základě toho, co navrhuje Evropská rada. A pane předsedo, mimochodem tady eh, eh, rád bych vyjádřil eh, vděčnost eh, Evropskému parlamentu a kolegy komise, že tohle není přijatelné. Té situaci, ve které se eh, nacházíme, to není, eh, to nedává smysl. Potom ještě další věc, a sice personální obsazení. Dává smysl mít jasnou pozici, tedy popis pozice, jasný postup personální. A co jsem dělal minulý rok? když jsem byl ještě v německé eh, neziskové organizaci. Dělal jsem to tež. Ale v určitou fázi, kvůli krizi, pokud Evropská rada, Evropská komise nebo Evropský parlament by mě požádali o něco jiného, než eh, automatický nábor někoho jiného, bych spíš eh, přeskládal pracovní náplně svých kolegů a svého týmu a snažil se jim dát nějaké nové povinnosti, protože tomu se říká efektivita. Takže celkem Flexibilita, flexibilní eh, přístup potom eh, přináší dividendy. Musíme hovořit o rozpočtu, ale také o kontrole. Kontrola eh, dává smysl. Souvisí s odpovědností, všichni ní věříme. A já jsem měl takzvaný čtyři vysoké principy. Víte, víte jaký, je, jaký to byl princip? Byl to vlastně princip čtyř osob. Vždycky je tady eh, člověk, který něco iniciuje, já něco, co podepisuji, eh, nebo eh, můj pověřený pracovník. A teď už jsou třeba čtyři lidé, aby se podepisovali. Je to efektivní? Ne. Nicméně, začneme s těmi čtyřmi lidmi a jakmile to zvládneme, protože já se nemám stavět vůči pravidlům, mám zvyšovat efektivitu, ale chci tedy potom říci, jestli tohle to dává smysl nebo nedává smysl. Ale nemáme tady jenom ten princip čtyř lidí, ale dělá se to na základě ABAKu, eh, informačního systému, který může být vnímán jako efektivní, ale zároveň stejně to musíte podepsat na papíře potom. Dává to smysl? No, děláme to. A chceme pokračovat, že? Jsme uprostřed největší krize, eh, myslím o 20. letech, někteří říkají, že ještě větší. Dámy a pánové, chcete vědět, Víte, koho jsem nabíral jako první tři lidi v Evropské agentuře? Řekněte si e, od obrodníka na strukturované produkty e, v pojistného matematika nebo někoho, kdo se vyzná na finančním sektoru? Ve finančním sektoru? Ne, ne, ne, dámy a pánové. Byl to rozpočtový úředník, finanční úředník a člověk na veřejné zakázky. Pokud půjdeme touto cestou, e, tak, nebo se zamyslíme, tak budeme moci lépe některé věci dělat. Máme Evropský účetní dvůr, máme v interní audit Evropské komise. Máme tady OLAF, ombudsmana. A nejenom to, interně jsme zřídili výbor pro kontrolu kvality, tak abychom prohloubili efektivitu na základě pravidel. A abychom mohli říci, eh, tyhle věci fungují a tyhle věci eh, můžeme zlepšit. Také eh, Máme členy, kteří pracují, eh, platí 60% příspěvků a chceme, aby oni viděli, stejně jako komise Evropský par- a Evropský parlament a účetní dvůr, jak utrácíme své peníze. Takže mohu říci, že my eh, nevystupujeme proti pravidlům, naopak eh, zřídíme, jak, je, jak se požadují. A otázkou je, jestli můžeme zlepšit efektivitu nákladovou. Pokud ano, tak přijdeme tedy s tím eh, návrhem, který nám to umožní. Tak teď, eh, jak, ukla- jak utrácet peníze? Mm, zadávání veřejných zakázek souvisí s transparentností. A já jsem předtím byl eh, profesorem veřejného práva, a takže vím, jak to chodí. A zaměřím se na dvě věci. Potřebujeme větší flexibilitu. Za prvé jsou tady mm, limity a za druhé jsou tady podněty. U těch začnu. Samozřejmě, naše práce souvisí s finanční krizí, potřebujeme finanční informace, potřebujeme e, informace buď od Bloombergu nebo od Thomson Reuters. Je obecný e, rámec podmínek, který e, stanoví Evropská komise na pořizování zakázek. Musím se toho držet. Já jsem šel na Bloomberg a řekl se mi musíte se držet těle podmínek a oni mi řeknou, ne, ne, vy se musíte držet našich podmínek tak eh, co udělám já? Buď nedostanu informace, nebo eh, budu ignorovat eh, podmínky Evropské komise. Já jsem řekl, já ty informace potřebuju, abych udělal svoji práci. Takže podniknu to riziko. Ovšem je to rozhodování na, správne, na základě správného stimulu? Určitě ne. Potom druhá věc přiřazování částek. Naše agentura roste, musím kupovat nábytek. Poměrně citlivá věc. Člověk udělá všechny kroky, myslí si, že dostane od dodavatele eh, všechno včas a najednou má spožení dva měsíce. A co se udělá? Máte možnost eh, změnit se, eh, upravit to, nebo kolegy, kolegy pošlete, pošlete někam na lavici. Asi budete muset dělat to druhé, že? Další věc, kterou chci eh, řešit, jsou videa, a tady už naplním těch svých 15 minut. Máme tady uh, užitečné a zbytné a eh, vyhnutelné a nevyhnutelné. U nepodstatných částek je třeba také rozlišovat takovéhle výdaje. Dávám příklad toho, co si myslím, že by bylo vyhnutelným výdajem, který jsme všem museli učinit vzhledem k fungování systému, abychom eh, eh, přeložili německé eh, smlouvy do evropských smluv, tak jsme měli jednotýdenní spoždění kvůli nějakému schválení z Bruselu. Já jsem musel zaplatit našim zaměstnancům tři měsíce sociální zabezpečení v Německu, protože jinak by byli naprosto nechráněni. A to by bylo bývalo nezbytné, ne, ne, nepřijatelné. Je to uh, nutný nebo nezbytný výdaj? Nevím. A jsou další příklady. Spousta uh, příkladů. Například, co jsme dělali ve staré instituci a co děláme teď. Školení v evropských institucích. My tam dojedeme a oni nám řeknou v listopadu, no dobře, ono to je jenom měsíc a musíte ale zaplatit celý rok. Já řeknu, ne, tak já si počkám na leden příštího roku a zaplatím příští rok celý, celé, celé služby. Kdybych to srovnal s tím, co jsem dělal v minulosti, když jsem eh, pracoval s Ruskou centrální bankou, ty mají eh, sídlo ve Frankfurtu a oni nám eh, navrhli prohození toho školení technického a mm, neformálního. A... Takže jsme si takhle navzájem udělali barter. Tak to je podobné té situaci, které teď čelíme. A není to kritika systému, je to kritika způsobu že, toho, že něco, co možná funguje v obecném rámci, když se to eh, promítne do eh, reality, tak eh, to nepřináší takovou efektivitu. Poslední věc, dámy a pánové. Jak to všechno vím? Víte, občané, Evropský parlament a Evropská komise, vážení poslanci, je třeba zajistit úplnou transparentnost, ale také musí ten rámec být flexibilní. Proč? protože pravidla a postupy, dámy a pánové, stojí peníze. Tak to prostě je. A někdy můžete říci, eh, je to horší, stojí to za to a um, tak to eh, vynaložme, anebo někdy můžeme jít jinou cestou. Takže eh, jednotný přístup není vhodný pro všechny. Jednotný přístup neznamená dobrý, dobré řízení a efektivitu a není to dobré pro občany. A i když eh, už přetahuji o minutu a půl, tak se eh, ještě zeptám, dámy a pánové, proč bychom neměli být dostatečně ambiciozní? Neměli bychom přijímat revoluční kroky? Eh, měli bychom přijímat i takové ty drobné kružky ke zlepšení. A to je na nás, když tady před vás předstupujeme. A vlastně odpovídáme za něco takového všichni, za to, abychom to všechno zlepšili. Děkuji mnohokrát říká předseda. Nyní máme opět zhruba 30 minut na otázky a odpovědi s následnou diskusí. Eh, pan zpravodaj hovořit nechce a tím pádem se ptám, ještě nějaký poslanec, který si přeje hovořit, chce, pře, chce položit otázku na naše tři mluvčí. Ingeborg Gressle. Bin ich schon dran? Už jsem na řadě, děkuji. Já stále slyším, že je všechno velice obtížné, komplikované, pravidla jsou hrozná. Takže si dovoluji položit otázku, jaká pravidla máme tedy měnit z hlediska rozpočtu, protože já jsem spravodajkou. Skutečně tato otázka zazněla mnohokrát v různé doby a z různých úst. Já bych tedy chtěla jasnou výpověď co máme konkrétně změnit v těchto pravidlech. Totež platí pro staff regulation, na tom pracuje pan komisař, bylo by dobré, samozřejmě, kdybychom konečně věděli, co máme zlepšit. Děkuji. Děkuji paní Makovej, prosím. Thank you. Uh, Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěla zeptat paní Fosové na jednu konkrétní věc. Ona hovořila o transparentnosti a řekla, že v některých agenturách je transparentnost na velmi dobré úrovni. Má otázka je, eh, můžete nám říci, ve kterých agenturách ta transparentnost není dobrá? A druhá otázka. Eh, nemáme žádné příklady agentur s dobrými nebo špatnými postupy. Eh, pouze se hovoří v obecných eh, měřících o evaluaci a tak podobně, ale já si myslím, že takto fungovat nelze. Někde problémy máme, někde problémy nemáme. A já si myslím, že bychom měli pojmenovat ty agentury, které problémy mají a vypořádat se s těmi problémy. A pak ještě jedna připomínka. Možná bychom do budoucna mohli přizvat více nezávislých osob, eh, které by hodnotily činnost agentur, protože zde je pouze zatím paní Ellen Fosová, profesorka z Maastrichtské univerzity, která je z vnějšku systému. Možná by nebylo špatné vyslechnout si názory více lidí z vnějšku na příštím slyšení. Děkuji. Dobrá, děkuji. Pan Odi. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Ne přesně, když jsem byl zvolen, ale už určitou dobu jsem dosti rezervovaný ohledně množení těchto agentur a nejsem asi jediný. A popravdě řečeno, to dnešní slyšení potvrzuje moji výhradu. Jsou to agentury, které stojí mnoho peněz, 30% to jsou administrativní náklady, nevidíme v průběhu času dobře, zda tady je opravdu přidaná hodnota. Říká se nám, že to funguje jako malé Evropské komise. Máme potíže s kontrolou. Evropský parlament velmi absentuje ve správních orgánech. Neříkám, že by Evropský parlament měl být členem těchto orgánů, ale možná bychom tam mohli být jako pozorovatelé. Máme pocit, že tyto agentury fungují jako mikrostruktury na mezivládní úrovni. To znamená, že tam jsou vysílání zástupci jednotlivých států. Mám dojem, že komunikace s Evropským parlamentem je také obtížná. Je tady opravdu přidaná hodnota tohoto nárůstu těchto struktur? A když se podíváme na Názvy těch 20 a dalších agentur plus exekutivních, například agentura pro výzkum, pro inovaci, konkurenceschopnost, výkonná agentura, výzkum, výkonná agentura eh, Evropské rady pro výzkum. Určitě tady je určitá náplň, ale lidé tomu nerozumí. Agentura pro zdraví, pro zdraví v práci, agentura pro prevenci a kontrolu onemocnění, Evropská agentura pro léky, Evropská agentura pro bezpečnost potravin, exekutivní agentura pro otázky zdraví. To máme pět struktur. Potom agentura pro vzdělávání, dále agentura pro školení, pak máme Evropskou nadaci pro školení nebo vzdělávání. Teď už to není agentura, máme také Evropské středisko pro rozvoj profesní přípravy, pak tady máme agenturu pro základní práva, dále tady máme institut genderové povahy, rovnosti tady mezi muži a ženami. Já jsem byl zpravodajem pro vyhodnocení sedmého rámcového programu. Experti, kteří vyhodnotili tento program, požadovali na komisi, aby zastavila nárůst těchto struktur, protože je tady pocit, že to je letadlo bez pilota. Američané se zeptají, a kdo je šéfem v Evropské unii? A nikdo vlastně neví. Já možná pocházím ze státu, kde máme centralizovaný přístup. Ve Francii máme šéfy, ale musíme být opatrní. Neznamená to, že jsem proti všemu, ale chci, aby to bylo účinné, efektivní a aby občané se v tom vyznali a viděli, kam jdou jejich peníze a viděli, že eh, se jedná o evropskou efektivitu. Ingeborg Gressel, you will get the floor, but Mr. Geyer was... Ingeborg Gressle, dostanete slovo, ale nejprve pan Geyer. Okay. Co se týče tohoto jednání, tak chtěl bych ještě hovořit o, to, o těch 30% administrativních nákladů. Já myslím, že by to měla být ta nejhornější hranice. Samozřejmě 12% by bylo ideální, ale to by bylo příliš optimistické z hlediska těchto údajů. Já naprosto souhlasím s tím, co zde bylo vylíčeno z hlediska určité selekce. Ale tady samozřejmě musíme také přesně definovat odpovědnost výboru. Já mám pocit, že tady čtu nějaké zprávy z tržiště, kde se prodávají velbloudi. Well když se podívám na všechny tyto otázky ohledně používání výdajů v těchto agenturách, možná, že ta odpovědnost za neefektivní využívání není na úrovni komise nebo tady této struktury. Mě osobně zlobí spíše odpovědnost členských států Myslím si, že tam je spíše odpověď než odpověď na úrovni Evropské komise. Například z hlediska CEPOLu. Tady mě rozlobila tato odpověď. Protože to nebylo v souladu se smlouvami. Dobře, my jsme o tom jednali několikrát a mm, vedoucí představitelé CEPOLu nepracovali tak, jak by to bylo vhodné, kritizovali jsme to několikrát Navíc CEPOL samozřejmě nemá nejvyšší počet těch řídících pracovníků, je jich tedy 27. Samozřejmě tam by měli být zastoupeni odborníci, jsou tam odborníci například ze spolkové policie, eh, kteří organizují jaksi semináře, to je jistě vhodný eh, nástroj, ovšem jde o finanční otázky eh, této struktury a to není úplně jasné. Takže je tady otázka, kde leží skutečná odpovědnost. A to by se mělo vyjasnit. A proto se znovu obracím na paní Vosovou a chtěl bych vědět, co byste nám mohla doporučit. Jakým způsobem přistupovat k této otázce, tedy politicky, jak zahájit diskuzi v této situaci z hlediska kontroly a z hlediska dohledu nad odpovědností, zvláště eh, v souvislosti se sídlem. Ingeborg Kressler. Já bych chtěla komentovat to, co řekl pan Odí. Tady se hovořilo o tom, zda ty společné technické iniciativy eh, už se naplnily. My jsme založili vlastně pět takovýchto útvarů, dali jsme absolutorium. A já chtěla navázat na to, co řekl pan Ody. Naše největší obavy jsou, že tyto projekty se budou stále nafukovat. Já už jsem ztratila přehled. Neměla bych to přiznávat, ale myslím, že nejsem jediná. Okay, I do not... Děkuji. A přece jenom ještě paní Jensen dostane slovo. Děkuji. Já bych se chtěla něco zeptat, pokud dovolíte. předně. Eh, bylo mi potěšením vyslechnout si všechny tři příspěvky zde od kolegů. Byly to, myslím, příspěvky velice plodné, ale k panu eh, Montalvovi, který má mnoho zajímavých zkušeností, bych se přece jenom chtěla vyjádřit. Já už jsem některé z těchto příběhů někde slyšela někde, kde se museli dělat veřejné, veřejné soutěže na 13 mobilních telefonů a podobné věci. Nemnoho výrobců telefonů se do tohoto chtělo přihlásit a proto se zaměstnanci museli potýkat s problémy jako užívání vlastních mobilních telefonů. Ale to jsou věci, které vidíme každodenně a všude. Ale ráda bych navázala na otázku toho služebního řádu pro nábor zaměstnanců. Jak to přesně funguje? Týká se to totiž vlastně i té eh, agentury pro chemické látky. Vy, jste, eh, vy máte za úkol zaměstnávat odborníky, a to ty nejlepší chemické inženýry a vědce z celé Evropy. Lidi, kteří něco vědí i o finančním sektoru. Jde to vůbec? Máte vůbec možnost nabrat ty lidi, které potřebujete? Děkuji, říká pan předseda. Dívám se po sále a nevidím žádné další přihlášky a žádosti o slovo, proto bych rád poprosil naše tři debatníky, aby odpověděli na otázky eh, otázky pana Odyho, pana Gajera, paní Kresle. Prosím, paní profesorka Fosová. Děkuji. Děkuji vám za dotazy. Pokud jde o transparentnost, já jsem neřekla, že transparentnost je na dobré úrovni, já jsem se snažila říci pouze to, že jsou agentury, které mají velice zajímavé webové stránky, kde mají plno informací pro občany. Nyní nejsem schopna zmínit, které agentury jsou netransparentní. To by, myslím, nebylo ani korektní. Doufám, že tím odpovídám na váš dotaz. Takže tolik k tomuto tématu. Nyní, jak se můžeme poučit? Zde si myslím, pro agentury by bylo vhodné zaměřit se ano na politickou zodpovědnost vůči Evropskému parlamentu, zaměřit se na jeho zapojení, ale zap- zaměřit se také na jiné formy zodpovědnosti. To bylo, myslím, mé hlavní sdělení eh, vyslat signál, že zde máme jiné formy odpovědnosti, horizontální odpovědnost v rámci agentury jako takové, což by bylo Eh, dobré vzhledem k odpovědnosti agentur vůči, vůči klientům. Etické kodexy jsou například jedním z významných prostředků dosažení této odpovědnosti. Pokud jde o celý systém odpovědností a to, že nemáme v Evropské unii systém principiálních agentur a ministerskou zodpovědnost za agentury, i zde, myslím, jsou podklady a odborná literatura nejednotné. Myslím si, že nejlepší model, který by toto všechno zohlednil a pasoval na Evropskou unii, je ten multiprincipiální model, kde máme několik institucí, které jsou zodpovědné za agentury, a myslím si, že toto bychom měli nutně dodržovat, protože je to součástí podle mého názoru charakteru Evropské unie. Ale pokud to uděláme, pokud tuto tradici dodržíme, měli bychom vyjasnit odpovědnosti do té míry, jaká zodpovědnost je příslušná které instituci. Doufám, že tím odpovídám na váš dotaz. Pan Danset, prosím, máte slovo. Eh, děkuji, já se vrátím k té otázce transparentnosti a střetu zájmu. Má agentura konec konců je jedna z těch čtyř, která byla eh, přeskoumávána ušetním dvorem. Nesmíme zapomínat, že jsme poměrně mladá agentura, existujeme pouze 4,5 roku. První politika, kterou jsem, první strategie, kterou jsem já přijal, byla strategie týkající se střetu zájmu. Já si myslím, že máme dostatečná pravidla, eh, ale je jasné, že tuto situaci můžeme ještě nadále zlepšit. Uznáváme, že můžeme zlepšovat i naše pravidla o jednotlivých eh, deklaracích a jaksi přehledech střetu zájmu eh, pro všechny případné Ehm, hrozící střety zájmu, vytváříme zvláštní výbory, vytváříme etické kodexy, vytváříme kodexy pro předsedy těchto výborů, tak aby byli schopni vypořádat se s konkrétní konfliktní situací profesionálním způsobem. Jedná se tedy o celou řadu činností, které děláme, abychom se vyhnuli možným hrozícím střetům zájmů. Zatím jsme žádné takovéto problémy neměli, ale nicméně je to činnost, která je důležitá, která nám zabírá hodně času. Pokud jde o to, že chceme odměnit agentury, které odvádí dobrou práci a potrestat ty, které dělají špatnou. Já si myslím, že vy jako parlament byste se měli vyhnout tomu, že si budete hrát na média. Média se konec konců zajímají pouze o špatné zprávy. Vůbec se nedo, nedohovoří o agenturách, které odvádějí dobrou práci. Zajímají se pouze o jakoukoliv agenturu, která má potíže, kde někdo musel rezignovat nebo překročil svou pravomoc a tak podobně. Já bych proto i od vás rád získával smíšenou zpětnou vazbu v tom smyslu, že identifikujete eh, problémy a oceňujete dobrou práci agentur, protože konec konců my se zasazujeme o dodávání dobrých výsledků a myslím si, že by to mohlo fungovat. Pokud jde o zjednodušování pravidel, já jsem v podstatě navrhl, že vypracujeme celou řadu praktických návrhů, jak zjednodušit práci malých organizací. Máme zatím tisíce pravidel, na která se můžeme zaměřit a kde můžeme nalézt i způsoby zjednodušování. Jednak pokud jde o nařízení pro finance, nařízení pro eh, personál. Zaznělo zde několik příkladů, myslím si, že jmenovat všechny by trvalo strašně dlouho ale nebylo by špatné, respektive bylo by velice dobré, aby se všechny tři instituce setkaly se zástupci agentur a vypracovali návrh na zjednodušení pravidel tak, aby se zefektivnila práce agentur a ušetřili se náklady. Pokud jde o nábor pracovníků, já jsem e, nabral 500 lidí v, ve Finsku, což je 2000 km od, od Bruselu a 4000 km od jeho evropských zemí. Sem jsme dokázali přitáhnout mnoho relevantních odborníků a funguje to zatím dobře. Problém je, že ta procedura trvá strašně dlouho. Trvá dlouho, než je celý proces ukončen, čímž pádem vzniká určitá prodleva. A ještě jedna věc, o které chci hovořit, která je velice důležitá, a to je požadavek na třetí jazyk, pokud jde o povyšování našich pracovníků. Naši odborníci pracují v angličtině, je to konec konců vůbec velice složité téma. Eh, je velice složité žádat po nich, aby měli ještě třetí jazyk, než budou moci být povýšeni. Já si myslím, že tím si odženeme velkou spoustu odborníků, protože mnoho z nich pracuje tak tvrdě, má tak napilno, že nevidí tu potřebu učit se ještě třetí jazyk. Samozřejmě to je eh, například u jiných odborníků je situace jiná. U právníků a administrátorů to není problém, aby uměli ještě třetí jazyk, jako je to v komisi konec konců, ale když od těch opravdu špičkových odborníků budete chtít, aby se naučili třetí jazyk a že teprve potom je prodlo- po- povýšíte, tak vám prostě odejdou. To je cena, kterou zaplatíte za to, že přinutíte všechny bez ohledu na jejich pozici dodržovat jedno pravidlo. Dobrá, děkuji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 Pokud bych se ujal slova předtím, než vystoupil kam pan komisař, možná, že bych se vyjádřil jinak, ale nyní po jeho výpovědi musím říci, že souhlasím s většinou těchto bodů a tím pádem je nemohu, nemusím eh, opakovat. Dnešní diskuze ukázala, že byla velice užitečná a je pozbudivé, že jsme tady měli hm, tři různé instituce, které byly ochotny si vyměnit názory. Cílem je samozřejmě zblížit stanoviska tak, aby se podařilo zlepšit efektivitu těchto agentur a to při rostoucí transparentnosti. Já jsem přesvědčen o tom, že zcela mohu podpořit linii pana komisaře. Existují různé orgány, různé struktury, mají různé funkce, fungují také odlišným způsobem a sehrávají odlišné úlohy. Víme, že existuje mnoho problémů, ale myslím si, že my všichni se musíme snažit o to, abychom pracovali na tom, že zde budou vytvořeny harmonizovaná kritéria, která by se dala používat pro většinu těchto zařízení, které máme. Ještě jednou bych chtěl velmi srdečně poděkovat panu místopředsedovi, také předsedovi účetního dvora, zástupcům rady a také bych chtěl poděkovat paní kolegyni Jensenové a všem ostatním kolegům, kteří položili velice zajímavé otázky, vyjádřili velmi zajímavá stanoviska. A samozřejmě velmi srdečně děkuji všem hostům. Děkuji mnohokrát. Tím se dostáváme na konec velice zajímavého odpoledního bloku zasedání. Já si vzpomínám, když jsem byl zpravodajem pro rozpočet v roce 2004, v roce rozšíření, byl rozpočet na administrativní náklady komise zvýšen o 0,8 kvůli rozšíření a rozpočet agentur o 4,3 protože každá agentura potřebovala vlastní tlumočnické služby a tak dále, tak dále. Takže se skutečně musíme zaměřit na to, jestli za své peníze dostáváme to pravé. Pokud jde o výkonné agentury, tak pak eh, zde podle meziinstitucionální dohody z roku 2004 bylo jasně řečeno, že výkonné agentury existují pouze na omezenou dobu, na dobu, po kterou plní ten program, nějakých 6 nebo 7 let, já si myslím, že většina výkonných agentur existuje však dodnes a na to se musíme jednoznačně zaměřit. Chci poděkovat všem za účast v rozpravě. Myslím si, že to byla rozprava velice užitečná. Doufám, že se brzy uvidíme znovu. Děkuji vám. Sorry, I have to announce that... Omlouvám se, ještě musím oznámit, že příští schůze bude ve středu 23. listopadu 2011 zde máme slyšení ohledně stávajících a nových členů účetního dvora. Děkuji.